Eh, bien, je vous propose, mes chers collègues, de commencer la, la séance. Vážení kolegové, už pomalu začneme dnešní zasedání. Poprosil bych vás o klid, protože nás čeká hlasování o důležitých bodech, takže bychom se měli dobře soustředit. Začneme bodem 7 tomuto bodu jsme měli rozpravu včera. Byly předloženy pozměňovací návrhy ze strany zpravodaje. to jsou to ústní pozměňovací návrhy, ale máte je tady k dispozici před sebou. Já bych je jenom v krátkosti okomentoval předtím, než přejdeme k samotnému hlasování. Všichni byste měli mít před sebou list s kompromisními pozměňovacími návrhy, takže v krátkosti jednička k odstavci 3. Navrhuji, abychom tam přidali adverbium, abychom jasně ukázaly, že v průběhu vyjednávání s dalšími institucemi budeme bránit pravomoci Evropského parlamentu v novém rozpočtovém postupu. Takže dodáme tam slovo entirely, tedy kompletně. Kompromis číslo dva ten se vztahuje k odstavci 7. Pamatujete si, že včera se k tomu vyjadřovala celá řada řečníků, kteří říkali, že snížení počtu opravných rozpočtů je možná samo o sobě správné, ale na druhou stranu bychom se neměli nechat omezit na příliš nízké číslo, takže já tedy navrhuji, abychom vyškrtli odkaz na možnost omezení na, na jeden opravný rozpočet za čtvrtletí. To znamená, ponecháváme myšlenku, že je dobré nemít příliš mnoho opravných rozpočtů, s výjimkou tedy výjimečných případů, ale na druhou stranu nestanovíme přesný počet opravných rozpočtů na rok. A kromě toho také zdůrazňujeme pravomoci parlamentu, takže e, teď už jsme tedy u kompromisu 3, e, který e, opravuje paragraf, tedy odstavec 9, a tam se přidá do první věty spojení on equal terms, to znamená rovně. Pokračujeme dále. Měla by se řešit i dvanáctka, tedy těch, těch dvanáctin. To je v podstatě tedy možný nový název pro odstavec 10. Hovořili jsme včera o tom, že možná budeme mít trošku problémy s dohodou pro rok 2010, pro rozpočet na rok 2010 a pak se tedy musíme dohodnout, co s tím uděláme. Ustanovení smluv jsou poměrně jasná, takže my pouze připomeneme, že Lisabonská smlouva obsahuje pravidla, která jsou dostatečně jasná u těch dvanáctin a proto tedy nebude potřeba žádných dodatečných ustanovení. A konečně kompromis. Pět. To se vztahuje k odstavci 14. Tady e, vlastně vyzýváme komisi, aby co nejrychleji předložila návrh, tak, aby bylo možné přijmout nařízení ohledně víceletého finančního rámce, aby také došlo k úpravám ve finančním nařízením. A teď jsme tam udělali tedy e, změny, ty kompromisní změny, <clears throat> že by v podstatě zde mělo jít o jeden politický balíček. Že by to tady mělo být spojeno. toto jsou tedy ty ústní pozměňovací návrhy. Já doufám, že dostatečně vyjadřují včerejší rozpravu. Máte k tomu někdo, prosím, nějaké připomínky? Geran, prosím. Jenom stručně. Má očekávání to splňuje, takže já souhlasím s tím, abychom v tom, o tom hlasovali přímo blokově. Děkuji, Ingeborg. Já jsem včera poukázala na poslední větu v paragrafu 10, která je podle mě ambivalentní, není jasná, protože se hovoří o zjednodušeném postupu, který je ve finančním nařízením, ale nyní jsem už pochopila, co ten vzad vlastně chce říci, takže s ním nemám problém. Ovšem nechci, abychom používali výraz zjednodušení postup. Já bych navrhovala, aby jsme tam dal anglické řešení. Tedy, že to zůstane konstantní. To je tedy tímto mým. a myslím si, že tak by to bylo možné mít to ve finančním nařízení. Děkuji Ingeborg. Tímto jsme to také vyjasnili. I Ingeborg je spokojená a myslím si, že všichni s tím můžeme souhlasit. Můžeme tedy hlasovat blokově bloku o tomto textu společně s ústními pozměňovacími návrhy? Dobrá. Takže nyní budeme hlasovat o návrhu stanoviska. Kde je pro? Proti? Jeden proti, jeden se zdržel hlasu. Tímto jsme tuto zprávu z vlastnímu podnětu odhlasovali a můžeme ji dát do pléna 11. až 12. listopadu. Další věc je osmička. Využívání prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a to pro Belgii a Irsko. Slovo má Reimer Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, budu relativně stručný. Belgie si požádala 5. 5. 2009 o prostředky. Byly to dvě žádosti, které souvisely s propouštěním textilním sektoru a Irsko si požádalo 29.6. kvůli propouštění v průmyslu, který se týká výroby počítačů. Říkám to proto, protože obě tyto žádosti došly po prvního pátý, takže se budou posuzovat podle nových pravidel, které jsou v nařízení 46 2009. Oba Oba dva se zakládají na článku 2, takže tady máme nejméně 500 propouštění v rámci období 9 měsíců u malých a středně velkých podniků. A jedná se o region, eh, který je NUC 2, či region, který eh, sousedí s regionem NUC 2 a eh, žádost Irska se týká propouštění 500 pracovníků během rozhodného období 4 měsíců. Čekám, až se um, kolegové v sále uklidní, tedy Irsko ještě jednou 500 pro během čtyř měsíců. Tím se také e, propustili lidé u dovadavatelů či u e, d, mm, výrobců, který odebírají e, věci z produktů, které vyrábí původní podnik. Pak zde máme Irsko, kde se jedná o 2199 propouštění a v případu Irska je to ještě 2840 propuštění v podniku Dell. Celková suma, o kterou se jedná, je u Irska 14,8 milionů a u Belgie je to 9,1 milionů euro podmínky ke schválení těchto prostředků z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci jsou ve stanovisku výboru pro zaměstnanost a výbor je akceptoval. Chtěl bych eh, výbor poprosit před naším hlasováním o to, aby nám vysvětlili ještě pár věcí. Já jsem také v našem usnesení eh, zdůraznil ty důležité body, výboru pro zaměstnanost. Jde v podstatě o dvě a tři, až tři otázky. Výbor pro zaměstnanost hovoří o případu Del v Irsku o tom, že komise nedokázala dostatečně vysvětlit, zda existuje souvislost mezi investicí délu více než 400 milionů do nové továrny v Polsku a zároveň ve stejném době byla uzavřena továrna v Irsku. Takže by bylo dobré, aby komise nám k tomu ještě podala svá vysvětlení. Říkám to proto, protože zde máme podobnou situaci v případě Nokia Bochum. Tam šlo o to, zda nedošlo k tomu, že pomocí peněz ze strukturálních fondů byly převedeny pracovní místa z Německa do jiné země a my jsme tenkrát ve výboru pro, rozpočtu, pro rozpočet řekli komisi, že samotná firma tyto peníze nedostala, že tyto peníze byly použily na infrastrukturní opatření. Proto by nám mohla komise podat ještě další vysvětlení. Mohla ve svých vysvětleních zajít ještě dál, než to bylo ve výboru pro zaměstnanost. Pak zde máme důležité téma, to se týká přerozdělování prostředků. Budou to prostředky z Evropského sociálního fondu a myslím si, že jsme to v usnesení formulovali trochu výrazněji než v posledních případech, kterých se to týkalo. A ještě chci poukázat na to, že výbor pro zaměstnanost nebyl zcela spokojen, tedy nebyl spokojen, se cituji, Nebyli jsme spokojeni s tím, <clears throat> že by docházelo tady přímo k doplňkovému financování z těchto fondů. Takže. Ansonsten... Děkuji. Jinak s tím nemám problém, protože je to na základě dohody o tom, že chceme pomáhat co nejdříve propuštěným lidem také došlo k mm, přizpůsobení odpovídajícího nařízení, ale je důležité, abychom jasně ještě od komise si vyžádali vysvětlení. Děkuji. Děkuji, prosím. Juta. Stala stručně. Chci se k tomu také vyjádřit, protože ten, eh, ta žádost o přerozdělování 32 s tím úzce souvisí. Mohli bychom o tom ještě možná společně diskutovat dohromady. Když se již chceme ptát komise na různé věci, tak se také právě na to, proč potřebujeme měsíc eh, na to, aby byla formulována odpověď. Já vím, že oddělení pro rozpočet zde není odpovědné, ale bohužel nám to nepomůže, protože oni tady sedí a není, nesedí zde pan Špidla nebo paní Kroles. Takže oni potřebují měsíc a nejsou schopni vyjasnit, zda eh, byly tedy ty v roce 1991 použity ty prostředky pro to, aby se Dell usadil v Irsku. Samozřejmě, že to již nehraje žádnou roli nyní, ale dokázalo by to docela dobře doplnit ten náš obrázek, který si o tom chceme udělat. Takže pro nás by bylo důležité, abychom věděli, jak to tenkrát bylo. A druhá věc, vím, že e, od tohoto volebního období máme pracovní skupinu v rámci výboru EMPL, která se velice rychle intenzivně zabývá otázkami globalizačního fondu a požadavky, které má komise. Pokud děláme naši, tu naši zprávu z vlastní iniciativy, tak bychom byli velice rádi, kdyby oni se na to mohli podílet. Myslím si, že by to bylo opravdu rozumné a šikovné, protože bychom měli lid, lidé a osoby, které by nám mohly dodávat dobré expertízy. Děkuji, Juto nyní pan zpravodaj se tedy ptal na určité věci komise. Všichni poslanci mají ve své složce dopis předsedy výboru pro zaměstnanost, který obsahuje určité poznámky a podněty, které bychom mohli zohlednit při hlasování o této zprávě. A jsou zde i odpovědi obou komisařů, pana Špidly a paní Kros. Spravodaj ovšem má ještě dodatečné otázky na komisi a proto se ptám, zda je komise schopna tyto dotazy odpovědět. Děkuji. Pane předsedo, už jste odkázal k dopisu, který podepsali komisaři, eh, komisařka Kros a komisař Špidla. Odpovídalo to na dopis paní Beres za výbor pro zaměstnanost. Chtěl bych vás především upozornit na druhou stránku toho dopisu, kde tito dva komisaři jasně vysvětlují, že proběhla hloubková analýza případu státní podpory v Polsku. Položili jsme řadu otázek národním orgánům, konkurentům i samotnému podniku. A na základě tohoto hloubkového šetření jsme dospěli k závěru, že ztráta pracovních míst v Limriku nebyla způsobena investicí do Polska, ani s ní nebyla svázána. Nevím, jestli by se to dalo vyjádřit ještě přesněji. Asi ne. Opravdu jsme se snažili ověřit si všechny podrobnosti této kauzy státní podpory. Co se týče druhého bodu zmíněného zpravodajem, ten se týkal, předpokládám, toho, že chceme um, platební prostředky převést z Evropského sociálního fondu do Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Musím říci, že to je plně v souladu s meziinstituční dohodou, která jasně říká, že položky závazku nemohou být převedeny z Evropského sociálního fondu, to se nestalo. Položky pladeb jsou otázkou vnitřních rozhodnutí a za předpokladu, že Evropský sociální fond bude potřebovat položky pladeb proto, aby byl schopen splnit své závazky do konce roku, tak tyto prostředky budou podle běžného postupu dány k dispozici. Nedochází tedy k žádnému snižování Evropského sociálního fondu v tomto návrhu, nedochází ani k jakémukoliv snižování prostředků v tomto Evropském sociálním fondu. A teď ještě otázka týkající se toho, jestli to bylo použito komplementárním způsobem. Tady má odpověď dva aspekty. Za prvé, zástupce členského státu, který za místní vládu, za vládu tohoto státu podepíše žádost, také podepíše prohlášení, že tyto prostředky nenahrazují, nýbrž doplňují další opatření financovány z těchto nástrojů i v souladu s národními a ostatními pravidly. A my v ředitelství pro Evropský sociální fond se těmito případy zabýváme a vždy se snažíme ověřit u žádostí o platbu, že nedochází k žádnému zdvojení financování. Takže kontroluje se to dvakrát. A nakonec když se předkládá závěrečná zpráva, kde jsou všechny podrobnosti jednotlivých operací, tak se s auditory podíváme na to, jestli nedošlo k nějakému zdvojní financování. Takže opravdu se staráme o to, aby se dodržovalo nařízení. Děkuji. Děkuji. Pan zpravodaj, prosím. Pane zpravodaj, myslím si, že eh, řeknete, že souhlasíte s těmito odpovědmi a pak to, to bude přeloženo i do všech jazyků. Máte slovo. Víceméně jsem spokojený. Dobrá, my to také nechceme zdržovat a myslím si, že eh, nemáme tolik času a proto bychom opravdu měli pozitivně provázet tyto dva projekty a měli bychom opravdu hlasovat dnes o těch dvou případech mobilizace fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Děkuji, říká pan předseda. Pane zpravodaj, tento dopis těch předsedů výboru pro zaměstnanost Eh, tento dopis bude doplněn. A eh, bude eh, také uvedeno, že to je v souladu s pravidly. Nevýhodou je, že se tady jedná o dva zcela odlišné problémy. Jeden je v Belgii a druhý je v Irsku. A už se o tom hovořilo s paní Beres. A my jsme se dohodli na tom, že je velice těžké za těchto podmínek pracovat, protože pokud máte návrh rozhodnutí, který se týká několika žádostí o uvolnění prostředků z fondu a pokud máme výhrady o jednom, u jednoho, tak to může zpomalit postup u všech ostatních. A protože existovaly určité případy, otázky týkající se případu DELu, ale na druhou stranu, co se belgické žádosti týče, tak všichni měli pocit, že už to dospělo k fázi, kdy se dá rozhodnout. Takže jsme požádali komisi, aby zajistila, že v budoucnosti se všechna rozhodnutí budou týkat vždycky jenom jednoho konkrétního případu, tak aby nedošlo k tomu, že problémy jedné kauzy budou eh, zpomalovat celý balíček a oddalovat jeho přijetí. Takže slyšeli jsme návrh a zpravodajů budeme hlasovat. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Tři. Čtyři proti. Dobře. Kdo se zdržel? Děkuji. A bylo to schváleno. Dobrá. A tím pádem bychom mohli pokračovat s bodem číslo 9 na pořadu jednání, což je významný bod. Point numéro 9 notre ordre du jour. Takže bod 9. A tady opět dávám slovo Jutě týka. Děkuji, již naposledy jsme o tom začali diskutovat. Já jsem již eh, říkala při naší poslední schůzce, že v tom nevidím žádný problém, že bychom tedy mohli souhlasit s tímto globálním transferem, ale ráda bych ještě zopakovala, že to v podstatě ukazuje, i když ta suma a ty rozpočtové čísla, které jde, jsou v tomto roce mnohem nužší než v minulém roce a než v těch předcházejících letech, tak i přesto to v podstatě ukazuje, že nás neberou vážně komise právě v těch položkách, kde my vidíme své priority, tak právě v těchto položkách komise ty peníze nevydává, neutrácí ty finanční prostředky. Já jsem to říkala již včera, že pokud nebudeme souhlasit s tímto globálním transferem, tak ty peníze prostě poplynou zpět do ministerstev financí členských států. A to také nechceme. Takže jsme takové velice rozpačité situaci, kde nevíme přesně, co dělat. Nevím, zda k tomu mají kolegové ještě nějaké poznámky nebo podněty. Já mohu opravdu na tomto místě pouze apelovat na svědomí komise, a budeme pravděpodobně muset během dalšího rozpočtového roku opravdu bedlivě sledovat komisi a snažit se ji přimět k tomu, aby peníze, které my uvolníme v, de- v rámci prosince jednoho roku pro příští rok, aby opravdu komise tyto peníze také implementovala. Z tohoto pohledu mohu ze své strany ten transfer pouze doporučit. Euh, Dobrá, děkuji. Je komise 100 se k tomu vyjádřit? Děkuji, pane předsedo. Eh, jenom bych chtěl zdůraznit, že celkový přesun, o kterém se jedná na konci roku, aby se přizpůsobily platby, je 487 takovýchto linií. Některé z nich se týkají programů, které, na které se vztahují priority parlamentu. Dochází tedy k uvolňování těchto prostředků z jiných linií, kde čerpání čerpání bylo pomalejší. Ale v žádném případě se tímto způsobem nespochybňuje účel, ke kterému mají sloužit tyto prostředky. Znamená to pouze, že v některých oblastech se rozpočet čerpá rychleji než jinde. A globální převod nám umožňuje ošetřit tyto různé potřeby a představuje to 0,4 celkových platebních prostředků v rozpočtu. Děkuji. Das, das hört sich super gut an. To zní skvěle s těmi 0,4%, eh, ale všichni dobře víme, jaký manévrovací prostor má parlament v tom rozpočtovém eh, řízení. Ono to taky asi nebude více než 0,4%, takže proto eh, trvám na tom, že na v některých místech prostě jsme toho názoru, že komise se prostě dostatečně nesnažila. I pro dnešní zasedání výboru jsme vlastně pozvali eh, zástupce příslušných generálních ředitelství. Oni ale takhle nepracují brzo jako my, chtějí tady přijít až na desátou hodinu, aspoň tak jsem to pochopila. Ale možná, až tedy přijdou, tak nám ještě poskytnou další vysvětlení, jak se tedy věci mají a potom díky těmto vysvětlením budeme moci dosáhnout dalších závěrů. Ještě říkám kolegům, že dnes nemusíme odhlasovat tuhle žádost, máme čas až do 16.11., to znamená do příštího zasedání. Ale zase nevím, kolik toho budeme mít na pořadu jednání příště, takže. Dobrá, můžu tedy navrhnout následující. Ty osoby, které musí zastupovat jednotlivé generální ředitelství, které se týkají tohoto převodu, tady zatím ještě nejsou, takže doporučuji, abychom přerušili diskusi k tomuto globálnímu transferu a na základě odpovědi, kterou dostaneme, uvidíme, jestli budeme hlasovat dnes, anebo jestli to necháme na příští schůzi. Elga požádala o slovo chcete teď, anebo později, až eh, budeme pokračovat v rozpravě. Dobrá, později. V pořádku. Takže můžeme teď k ostatním převodům, několik ke globálním převodům. Takže další je 32, která odpovídá tomu o čem máme rozhodovat eh, v oblasti Belgie a. Já si myslím, že to už je jenom formální záležitost, kterou ovšem musíme zrealizovat, protože z několika málo protihlasy už jsme prohlasovali eh, aktivaci toho globalizačního fondu, či fondu pro přizpůsobení za globalizaci, teď je to tedy eh, v těch prostředcích. Teď jde o to umožnit ty prostředky na tento fond. Děkuji, dobrá. My jsme měli prezentaci v rámci rozpravy k fondu, kde je pro tento převod. 32 je to. Děkuji, kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Dobrá. To tež hlasování jako předtím, což je logické. Dobrá, to znamená 34 se týkalo Lucemburska. Paní zpravodajko. Da, um, muss ich allerdings... Zde musím říci, že mi trošku chybí odborník či odbornice na budovy, protože v dubnu tohoto roku jsme eh, nezaujali stanovisko smlouvám, které byly změněny pro lucemburskou budovu a které nyní vedou k tomu, že se musí doplácet nájemné. A teď přichází tady tahle ta žádost o převod a já vzhledem k tomu, že jsme nedali žádné stanovisko, tak vlastně nevidím opodstatnění pro to, abychom ten eh, transfer neschválili. Takže jste pro. Ano, dobrá. Ptám se tedy, jestli máte k tomu nějaké připomínky či otázky. Zdá se, že ne. Kdo je tedy pro tento převod? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Tři jsou proti. Jeden se zdržel, takže to bylo přijato. Dobrá. 35. To se týkalo Šangaje. Um, transfer request numero... Ano, tahle ta žádost číslo 35 se týká světové výstavy v Šanghaji a účast Evropské unie na pavilonu, který postaví Belgie. U posledního transferu, který tedy jsme diskutovali v Dubnu, tam jsme diskutovali poměrně dohloubky a stále jsme se nemohli dohodnout na tom, zda tedy s tím souhlasit chceme či nikoli. A teď ještě je potřeba přidat dalších 5 milionů. Takže otázka je, kdo nám teď poradí. Já jsem se obrátila na výbor pro mezinárodní obchod Zatím jsem od nich ale neměla žádnou eh, reakci až na dopis předsedy pro delegaci do Číny, který eh, s dalšími dvěma členy byl na návštěvě v Šangaji tento týden a v podstatě řekl něco v tom smyslu, že se musíme naléhavě účastnit tohoto, eh, této světové výstavy takže ty členové delegace eh, pro Čínu by se asi podivovali, kdybychom tam nebyli zastoupeni. Já se přesto myslím, že bychom si ještě mohli trošku vyčkat a ještě se pobavit s dalšími kolegy. Ono to zas tak naléhavé není, nemusíme o tom hlasovat dnes. Takže já bych ještě počkala. Je vous remercie, euh, Jutta. Dobrá, děkuji, Juto. Helga. Já, ich würde die Skepsis von... Já bych podpořila Jutinu skepsi, protože to není poprvé, co hovoříme o tomto tématu, jakým způsobem se budeme prezentovat v té Šanghaji při tom expu. A již minule, když jsme o tom hovořili, tak jsme neměli vůbec žádný jasný koncept. Vůbec jsme nevěděli, co se v tom pavilonu má dít, zda to bude opravdu takový přiměřený evropsk, přiměřená evropská prezentace a jakým způsobem bychom se vlastně jako Evropa chtěli prezentovat v Šanghaji. Proto bych chtěla opravdu přesně vědět, za co mají být ty peníze přesně utraceny. Dobrá, takže je, doporučuje odložit toto rozhodnutí, to si myslím, že je rozumné, především vzhledem k tomu, že tady máme protichůdné názory na to, o co vlastně v Šangaji půjde. Pan Levandovský. Děkuji, já jsem jenom chtěl říci, že když tady není Salvatore, tak naše skupina podpoří pozici odložit toto rozhodnutí na 16. listopadu. Děkuji. Dobrá. Takže máme protichudné informace. Někteří kolegové byli nedávno v Šangaji a byli překvapeni, že Jak se zdá, najednou tady máme pavilon, který má dvě nosné myšlenky, tedy že Evropská unie by byla popisována i jako evropský světadíl, což tedy geograficky je trochu ambiciozní, ale politicky si nemyslím, že by to bylo úplně produktivní. A nebo že by to, to mělo být prezentováno jako Belgie, což tedy eh, určitě je příjemné, ale není to úplně v souladu se skutečností, byť tedy eh, Brusel je, dá se říci, hlavním městem Evropské unie. Myslím si tedy, že tento pavilon by měl být nazván Evropská unie, tak abychom byli schopni ukázat, co to Evropská unie je. Že to je vzor lidských práv, politické demokracie a mírových a harmonických vztahů mezi zeměmi, které byly v minulosti nepřáteli. Evropa to možná je trochu moc, Belgie asi nebude stačit. Takže bychom odložili diskusi k tomuto tématu. Pan Ringrose z generální ředitelství Relex je tady, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice rád, že vám mohu vysvětlit tady tyto informace. Tento pavilon se bude nazývat pavilon Evropské unie. Příští týden budeme mít tiskovku a pan Sažaru se jí bude účastnit, což je vedoucí našeho zastoupení a vedoucí příslušného generálního ředitelství představí tento pavilon novinářům. Jak jsem řekl, jsem tady poprvé. My jsme přijali určitá rozhodnutí, že tento pavilon Evropské unie ale bude ve stejné budově jako pavilon Belgie. Takže to je to řešení, o kterém jsme hovořili minule. Protože se to pro nás finančně takto nejvíce vyplatí. Takže si myslím, že zmatek vznikl trochu tady, protože organizátoři to tak rozhodli. A v reklamě na tuto světovou výstavu v Šangaji řekli, že všechny pavilony, které jsou v té takzvané evropské čtvrti, celkem těch pavilonů je 200, a je tam čtvrt, která se týká pavilonu členských států to se nazývá Evropská čtvrt a v tom seznamu, kteří dělají Číňani, by pavilon Evropské unie byl jedním z pavilonů evropského kontinentu. Takže to určitě prodiskutujeme s organizátory, není to v eh, naší kompetenci, je to politicky velmi citlivá otázka. My jsme s čínskými orgány o této otázce diskutovali. Oni řekli, že souhlasí s tím, že to je a, politicky citlivé, že tam nemůžeme mít vedle sebe zas, e, a, vlajky všech států vedle sebe, protože to bylo v Šangaji rozdělené tehdy ve 20. letech podle toho, kdo, podle, podle okupantů a oni řekli, že to je prostě politicky citlivé, že by chtěli, aby tam byla evropská vlajka. Že bychom měli pavilon Evropské unie, který se bude jmenovat Evropská unie a že takovýmto způsobem budeme představovat Evropskou unii. Takže možná ten protimluv spočívá v tom, jak budeme říkat našemu pavilonu. Čínské orgány o tom hovořily v rámci eh, propagace této výstavy. Co se týče obsahu, tak my jsme se to snažili pojmout co nejkomplexněji. Dostali jste o tom informace v rámci tohoto návrhu na převod. Říkali jsme, co navrhujeme, aby se učinilo s těmito penězi. Měla by to být tedy evropská výstava, kdyby se hovořilo o všem, co jste říkali, tedy lidská práva, model evropského governance, výměna, obchod, jednotný trh, udržitelný rozvoj. Toto vše se snažíme ilustrovat v audiovizuální prezentaci, kterou uvidí běžný čínský návštěvník, bude jich několik milionů. Určitě alespoň 5 až 10 z nich navštíví náš pavilon. Se snažíme prezentovat tyto hodnoty během 10 minut a později vám můžeme poslat i tuto prezentaci, abyste viděli, jak to všechno vypadá. Ale my jsme požádali delegace pro vztahy s Čínou, aby navštívila tento pavilon ještě předtím, než bude vybudovaný a hlavně po jeho otevření. Děkuji. Paní zpravodajka určitě řekne, co si myslí o této odpovědi, takže děkuji. Teď eh, osobní připomínku. Pokud to, že pokud působí politický problém Číňanům, že by tam byla evropská vlajka, tak to, kdyby tam nebyla, by působila daleko větší politický problém Evropě. <laughs> Je to přece naše identita. A, a pokud by to, že čínská mocnost by odmítala lucemburskou vlajku, no to by přece bylo trochu divné, že ano? My jako rozpočtový výbor možná nechápeme plně všechny aspekty eh, tohoto rozhodnutí, ale konec konců jsme přece zástupci evropského lidu. Evropská unie je spojena ve své různorodosti, má tady svůj pavilon, má svoji vlajku a její diverzita je zosobněna vlajkami 27 členských států, takže určitě najdete řešení, které bude uspokojivé. Pa... Helga chtěla slovo? a potom Juta. Also, wenn es angeb... Tedy, pokud existují různé nápady o tom, co by tam mělo být vystaveno, udržitelný rozvoj, lidská práva a tak dále, tak přeci musí být možné, abychom dostali tuto koncepci písemně. My to požadujeme již celé měsíce a stále nic v ruce nemáme a já bych ráda měla tento materiál, abychom věděli, čím se budeme pře- prezentovat. Protože mně se nelíbí, když říkají Evropané a Číňané jsou takový citliví, to je taková delikátní záležitost. Samozřejmě musíme Eh, dokázat v Číně být otevření a sebekritičtí, to jistě, ale na druhou stranu není možné, abychom, a tady odkazuji na skandály, které se odehrávaly v rámci frankfurtského knižního veletrhu, tak já prostě nechci, aby nám Číňané diktovali podmínky, to prostě nechci. Není možné, aby nám diktovali, jakou budeme mít agendu. Chci tedy ještě jednou poukázat na to, abychom se nenechali eh, nějakým způsobem tlačit Číňany do určitých eh, věcí. Tak to prostě není. Musíme mít své vlastní představy o tom, jak se budeme prezentovat. Děkuji, Juta. Takže já bych nehledě na ty podmínky, které, poznámky, které jste padly, chtěla říct si toto právě, když jsme hovořili o tom globálním transferu, tak jsem řekla, že nás komise pravděpodobně nebere vážně. A když vy nyní říkáte, že jste si podali žádost na přerozdělení a příští týden 13.11. chcete prezentovat čínský pavilon na tiskové konferenci, tak tedy se ptám, co se děje. Ty peníze přece ještě nemáte, ale pravděpodobně je asi nepotřebujete, protože jinak byste nemohli prezentovat pavilon. Takže musím říct, že mě vaše reakce neuklidnila. To rozhodně ne, ale zcela, ze zcela jiných důvodů, než jsou ty možné diplomatické záležitosti, ke kterým by mohlo dojít. Mě zajímá, jakým způsobem se chová kovice vůči nám protože my jsme složkou rozpočtového orgánu samozřejmě. Druhá složka rada také ještě to neodsouhlasila, pokud vím. Na tomto místě mohu pouze opakovat, pravděpodobně nás neberete vážně. A myslím si, že asi budeme muset přistoupit ke zcela jiným opatřením. Děkuji. Naše zpravodajka tedy navrhuje abychom odložili hlasování, ale prosím, dávám slovo kolegovi. Děkuji, jenom maličkost. My jsme se tehdy také rozhodovali, že se budeme účastnit ve vládě. Já jsem v té vládě byl a bylo to těžké rozhodnutí, protože metry čtvereční jsou velmi drahé, takže se nedají úplně minimalizovat výdaje. I kdyby se na i kdyby se nevyužili konkrétní čtvereční metry, tak se stejně musí zaplatit. Na druhou stranu jsem se účastnil eh, setkání a zasedání rady se zeměmi Ázie. Byl jsem tedy ve vládě, jak jsem říkal. A musím říci, že uh, se velmi negativně stavili k tomu, že některé země se nezúčastnily, protože to považovali za silný diplomatický signál. Ale na druhou stranu přece musíme snižovat výdaje. Účastní se 27 států potom my navíc. Pokud to tedy uděláme, tak si myslím, že je potřeba, abychom to udělali takto, protože jinak budeme mít okamžitý problém v čínsko-evropských vztazích. Na druhou stranu je třeba minimalizovat náklady, není potřeba vydávat peníze dvakrát na stejnou věc. Na druhou stranu ale říci ne, nepůjdeme tam, to si myslím, že by nebylo úplně rozumné. Otázka se spíše týká finanční částky, ta by neměla být příliš vysoká, To bychom měli optimalizovat a minimalizovat. Dobrá, děkuji. Mám pocit, že jste to velmi dobře vyjasnil. Dobrá, tím pádem se můžeme dostat k dalšímu převodu. My jsme rozdali jednu záležitost, která nebyla v dokumentech, máme to pod číslem 33. Poprosím Juto, abychom přešli k 33. Zrovna dostáváte tyto dokumenty. Dnes o tom hlasovat musíme, musíme to rozhodnout. Jedná se o statistické informace, o produkci a ty potřebují více peněz na to, o, potřebují 5 milionů euro, aby mohli zaplatit produkci těchto statistických informací. Z mé strany to není sporné téma. To jediné, co by mohlo být i sporné, je otázka, odkud ty peníze poplynou. Jedná se uh, o položky plateb, odkud to pochází, eh, pochází to z programu pro celoživotní učení. Je to neustále to samé. Já už v podstatě nerada to neustále opakuji, když říkám, že přesně toto jsou ty priority. A není to nic nového. S Lisabonskou agendou to bylo to samé je to už od roku 2010, takže už je to celé desetiletí, kdy dochází k stejným věcem a přesto komise pravděpodobně není, není to ty priority, které my máme dodržet a ty peníze za ně utratit. I přesto, že to tedy pochází z položky, která byla naší prioritní, doporučuji kolegům, aby souhlasili. Děkuji to. Máme se nějaké poznámky či něk- Ne, kdo je pro? Děkuji, proti? Tři se... Ne, prosím, řík, promiňte, říká pan předseda. Čtyři se zdrželi hlasování. Tento převod byl tedy schválen a tím se dostáváme k číslu 36, rozvojová politika JUTO. Není to žádný, v podstatě žádný problém, já s tím takto souhlasím. Jde o více peněz pro Evropské rozvojové dny, abychom mohli mít více informací o evropské rozvojové politice. I přesto ovšem mám otázku na komisi. Týká se to 35 a 630. Číslo 35 jsme odložili, ale i přesto. V obou případech by tyto peníze měly pocházet z dohody která ještě není, ještě není vlastně uzavřená, takže tyto peníze v podstatě ještě nemáme, ale v té žádosti číslo 35 se hovoří o 1,8 milionech euro a v číslo 36 je částka 1,4 milionů euro. Takže já se ptám, kde zůstalo těch 400 tisíc. Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Děkuji, může někdo odpovědět na tuto otázku? Oui. Oui, merci, merci euh, monsieur le président. Ano, děkuji, pane předsedo. Pokud jsem to dobře pochopil, tak eh, co s, se zbývajícími prostředky v této položce? No ty budou vázány na příspěvky v jednotlivých dohodách, jejichž jsme stranami. Stranou. Jsou to také prostředky, které by se měly zaplatit do konce roku, zatímco žádost o, převodu, o převod žádá o disponibilitu určitých prostředků. Je tady třeba Evropský den, Evropský rozvojový den, to mám pocit, že je dost důležité, organizačně náročné. Budou tam zástupci rozvojových zemí. Děkuji. Děkuji, paní zpravodajko, prosím. Tuto otázku bychom možná mohli vyřešit i bilaterálně. To tedy není má odpověď, ale chci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 Dobrá, tím se dostáváme k 37, která se týká Afganistánu. Juto. Vielen Dank. Děkuji. Nyní můžu znovu říct to, co jsem říkala. Komise nás nebere vážně. Žádost o převod číslo 17, tam se jednalo o Šanghaj. Komise řekla, že potřebuje 500 milionů přesně z této rozpočtové položky, která má zase ovšem dají dostat další prostředky, protože komise řekla, že Afganistán ty peníze nepotřebuje, že se to tedy má převést do Šanghaje. My jsme po dlouhých diskuzích těch 500 milionů povolili a nyní přichází komise s tím, že říká, my těch 500 milionů přesto potřebujeme, protože potřebujeme uh, E, urči, zaplatit určité e, účty a faktury, které se týkaly volbách v, Afganiza, v Afganistánu a přesně těchto 500 milionů, které jsme uvolnili v rámci převodu číslo 17, ty máme dostat opět zpět. Takže to rozhodně není správná rozpočtová politika. Přesto všem říkám, že bychom s tím měli souhlas. Eh, de quelles élections s'agit-il? Kterých voleb se to týká? Protože pokud to jsou prezidentské volby, no tak potom eh, tam to druhé kolo neproběhlo. Takže jsme si opravdu jistí tím, že ty peníze jsou potřebné? Hleda, že bychom chtěli podporovat finanční pěstování opět? Mohl by nám někdo říci, jestli a, něco o tomto návrhu převodu, jestli byly tedy ohledněno to, že neproběhlo druhé kolo prezidentských voleb v Afghánistánu? Jsou tyto prostředky opravdu nevyhnutelné? Může nám někdo odpovědět za komisi? Ne? Ano? Pokusím se Takže nejprve, Takže nejprve k eh, té žádosti o převod číslo 17. Tady vlastně tady padla žádost o převod 5 milionů pro účast na šanghajské světové výstavě. Tenkrát To bylo zdůvodněno tím, že v podstatě je potřeba rychle jednat, tak abychom se mohli účastnit téhleté světové výstavy a že ty peníze by tedy byly nahrazeny, že by znovu byla nastolena rovnováha. My jsme tedy řekli, že to uděláme co nejrychleji, proto právě existuje tahle ta žádost. Co se týče využití těch pěti milionů, co se týče programu pomoci v Afganistánu, Pracujeme na zlepšení zprávy a řízení a demokratického procesu, také přípravy na volby. Tady vlastně nejde jenom o druhé kolo prezidentských voleb. Tohle je oblast, kterou jsme definovali jako prioritu pro následující období, takže těch 5 milionů se využije proto, aby se posílily správní kapacity a abychom pomohli s organizací eh, tedy jak celostátních, tak místních voleb v následujících letech. Takže tady opravdu jde o to, aby se zajistila dobrá zpráva řízení v zemi. Nejedná se tedy pouze o druhé kolo těchto voleb. Děkuji, pana Ramakis. Také za komisi, ten právě dorazil, tak chtěli byste k tomu něco dodat? Já si myslím, že kolega z, z generálního ředitelství pro rozpočet už odpověděl, ale tyhle volby, či tento program, tedy ten se nebude vztahovat pouze na volby tento rok, ale i příští. Dobrá, my jistě si všichni přejeme, aby ty volby proběhly, takže teď dávám slovo zpravodajce. Nepřeje si už dále nic říci, takže prosím vás, kdo je pro tento převod? Děkuji, kdo je proti? Děkuji. Tři, pro, čtyři proti, zdrželi se. Jeden se zdržel, takže já vám děkuji. Tím přijímáme převod 37, převod 38, regionální fond, paní zpravodajka. Tady jde o převod prostředků se fondu soudržnosti. To už jsme tady měli minule, takové to přesouvání tam a zpátky. Prosím vás, je to jenom takový nějaký technický krok, který nám tady musíte předložit, a nebo se jedná o výraz špatného plánování. Protože vždycky jsou požadavky členských států, které na začátku rozpač, rozpočtového roku Mm, jsou dotazovány, takže potom máme nějaký přehled o tom, kolik peněz bude kde potřeba. Odkud to tedy přichází? Jak je možné, že stále dostáváme znovu takovéto žádosti o převod? Děkuji. Co si o tom myslí komise? Tady padla velmi konkrétní otázka. Děkuji abych to tady ve stručnosti vysvětlil. Rozpočtové položky, či ty prostředky, se přesouvají z okruhu eh, těch správních programů v roce 2006 Pro řadu těchto programů tam je omezení 80 eh, evropského spolufinancování celkové částky a potom tam je ještě proces verifikace předtím, než eh, se to celé může zakončit. Teď nám tady ještě tedy eh, vysí jedna miliarda eur. Pak je tady ještě nový faktor v roce 2009 a to je zvýšení záloh, které komise navrhuje pro urychlení plateb. To je vlastně celý balíček opatření, které komise navrhla ten, eh, toto jaro. A tady tedy padla i právě tahle ta žádost o platby v, pro vývojové plány, pro rozvojové plány, než tedy ta částka, která byla původně schválena v tomto rozpočtovém okruhu. Pak jsou tady ještě dodatečné platby ve výši několika miliard, které se k tomu dostaly v průběhu těch programů. Tyto částky potom se využívají pro proplácení eh, požadavků z členských států. Takže děkuji, Juta. Pokud je to správné, co říkáte, já to vůbec nechci spochybňovat, ale je to tedy potom něco pozitivního, pokud tedy komise chce eh, urychlit tady poskytování eh, těch finančních prostředků, a pak tedy mohu jenom souhlasit s tímto převodem a také prosím kolegy, aby mě následovali. Výjimečně, Janoši. Dobrá, děkuji. Nikdo jiný si o slovo nežádá, takže budeme hlasovat o návrhu, eh, kdo je pro, proti, tři. Zdrželi se, takže tento návrh převodu byl přijat. 38 to je e, spotřební politika, zase Juta, tady není mnohé, co bych mohla dodat. E, my jsme měli žádost od výboru pro vnitřní trh, abychom instalovali právě e, toto, takže tuhle tu položku, takže ve chvíli, mm, kdy se k tomu dostáváme, tak já to určitě nechci nějak blokovat. A také je dobré, že ta exekutivní agentura, výkonná agentura nepotřebovala nakonec tolik peněz. Takže já říkám ano, převodu 39. Dobrá, děkuji. O slovo se nikdo další nežádá, takže budeme hlasovat. Kdo je pro tento převod? Proti? Zdrželi se? Jedna se zdržela, takže ten tento převod je schválen. Teďka číslo 40 opět Juta. Tady máme takový menší problém. Víme, že rezerva eh, během rozpočtového postupu, eh, tu si eh, žádal si tedy oni výbor pro životní prostředí. Tam se hodně hovořilo tedy o FC a o tom, jakým způsobem se tam jakým nakládá s personálem. Teď je potřeba, aby se to co nejrychleji vyjasnilo ke spokojenosti výboru pro životní prostředí a vlastně do té doby, jak si odpadá odůvodnění pro tuhletu rezervu. Já jsem hovořila se zástupci výboru pro životní prostředí. Oni o tom dnes znovu jednají na zasedání koordinátorů a já tedy doufám, že od nich dostaneme nějaký signál, takže bych kolegy požádala, abychom tento převod odsunuli, až padne tedy nějaké rozhodnutí ze strany Výboru pro životní prostředí, zda máme tuhle tu rezervu pro EFSU uvolnit. Dobrá. Takže zpravodajka navrhuje, abychom hlasování o Evropském úřadu pro bezpečnost potravin eh, odložili na příště, až se vyjádří příslušný výbor. Teď přicházíme k číslu 41. Tady se jedná o civilní obranu. Tady zase byly prostředky v rezervě pro EFSU Eh, které se potom použily jinde. Já si myslím, že tohle to bychom neměli přesouvat. Eh, asi je smysluplné, abychom měli opatření pro řízení rizik a také třeba komunikaci v případě prasečí chřipky a podobně. Proto tedy jsem pro tento převod, ale ještě mám takovou otázku možná je to jenom omyl, ale komise napsala v odůvodnění toho, této žádosti o převod, že existují možnosti vzájemné podpory, které by se měly využít. To jsou tedy samozřejmě ty zdravotní akční programy, potom takzvané ACDC, to je tedy ta agentura ve Stockholmu a také EFSA. Takže já se ptám, co má, prosím vás, EFSA společného s komunikací o prasečí chřipce, to je tedy ten Úřad pro bezpečnost potravin. Co, co to má spolu společného? Možná se komise tam jenom přepsala, možná je to nějaká, nějaké pochybení. Já tomu prostě nerozumím, jenom bych byla ráda, kdybyste to mohli vysvětlit. Děkuji. Přeje si komise odpovědět? Děkuji, pane předsedo. Já nevím. Budu vám muset zodpovědět tuhle otázku písemně. Děkuji. Je tady zástupce, eh, který by se vyjádřil k FC. Oui, je, je, je dois avouer que j'étais distrait pendant un instant, donc j'ai peut-être euh, euh pas euh, euh, euh, pris précisément. Jenom musím uh, říci, že jsem úplně přesně nepochopil, na co se mě ptáte. Jde o to, že žádost o přesun by nám umožnila pokračovat s určitými projekty. Jejich cílem je zefektivnit účinnost procesu. Je možné, že tady vzniklo určité nedorozumění a že to vychází z toho, že ty vázané prostředky jsou z rezervy pro EFSA a že se používají na programy veřejného zdraví, což ale není v kompetenci této agentury. Čili cílem tohoto převodu je, že se tady mění destinace že na místo agentury se to využije pro veřejné zdraví, aby se posílila kampaň, informační kampaň a zlepšila možnost reagovat na riziko stávající pandemie. Takže možná tímto snad alespoň částečně odpovím na vaši otázku. Děkuji, paní zpravodajko. s'agit d'une demande de virement sur lequel... Euh, Týkalo se to týkodu převodu, u kterého nemáme termín dnešní. Takže pokud tady jsou nějaké nejist, nejasnosti, a, nebo pokud si nejste úplně jistá, tak nemusíme. Pokud eh, bych se mohla konkrétně zeptat na něco zástupce EFSI, tak bych to ráda učinila. Jde o to, že komise prohlašuje u žádosti na převod, proč ty peníze chce. A to je naprosto v pořádku. Eh, existují tam tak, takzvané schůzky těch komunikačních eh, sítí a pro ty mají být uvolněny prostředky. A dále tam je, že Evropské centrum pro ochranu a prevenci před chorobami a EFSA patří do této sítě. A proto se ptám, co má EFSA společného s prasečí chřipkou. Já samozřejmě vím, že to není něco, Eh, za co jsou nutně odpovědní zástupci pro rozpočet, ale ráda bych využila toho, že zde máme člověka z EFSI a proto se opravdu ptám, co s tím má EFSA společného. Já chápu, že ty prostředky přicházejí z rezervy EFSI, to je mi jasné. Eh, Paní Karalov měla otázku. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tam se komise zdali, kromě informační kampaně, nebudou probíhat jiné informační kampaně, které by jasným způsobem informovaly o této problematice. Mám totiž pocit, že jsem v této oblasti poměrně dobře informovanou občankou a dostala jsem informace které si trochu protiřečí, co se týče očkování. Máme pravda, agenturu pro farmaka, máme řadu velmi kvalifikovaných pracovníků v této oblasti a proto je důležité, aby Evropané dostali relevantní aktuální informace o tom, co se děje. Jestli třeba existují vedlejší účinky, že existují různé očkovací látky, které jsou k dispozici v Evropské unii, nejenom ta, která se teď vydává ve Švýcarsku anebo v částech Německa. a, těch očkovacích látek, které jsou k dispozici ve Spojených státech. Je prostě potřeba, aby to bylo jasné, tak aby se každý mohl rozhodnout. Protože je to konec konců přece otázka našeho zdraví. lidé se musí být schopni rozhodnout, jestli potřebují tuto vakcínu nebo ne, a k tomu potřebují informace. Děkuji. Also, wenn... Tedy pokud bych byl já zástupcem FC, tak bych uvedl zcela jednoduchý argument. Tato chřipka, eh, ať už má to své jméno právem či ne, tato chřipka se tedy jmenuje prasečí chřipka. Máme i vědecké argumentace, které spochybňují toto, tento název té chřipky. Ale přesto EFSA má své místo v rámci sítě ostatních agentur, protože samozřejmě EFSA se zabývá bezpečností potravin. To jméno je jistě zvláštní a proto zde máme diskuzi v rámci evropské veřejnosti, která se týká toho, jestli není možné se nakazit s, od zvířat nejenom tím, že tady budeme mít kontakt s nakaženým člověkem, ale zároveň není možné se zacházet od zvířat tím, že budeme tady požívat potraviny z nich vyrobené. Takže právě možná toto je ten způsob, jakým tím EFSA souvisí. Pokud tedy tomu rozumím, tak byste rád posílil a položku informací, infor, informovanosti. A cílem je tedy, aby se zvýšila spotřeba a vepřového masa, nebo co? Zjevně vepřové je zdravější než geneticky modifikované potraviny. Ráda by... Chce komise reagovat na poslední otázku zpravodajky, než to uzavřeme? Ano, pane předsedo, ještě předtím, než dáme slovo zástupci EFSA, tak eh, chci reagovat na otázku, která se týkala informačních aktivit. Musíme brát v úvahu také evropské kompetence v oblasti veřejného zdraví. Práce komise se soustředuje na koordinaci, na výměnu informací. Odborníci musí mít nejlepší poznatky Respektujeme subsidiaritu, bereme v úvahu, že tady existují významné národní kompetence a z toho vyplývá potřeba informovat občany. V této souvislosti tedy probíhá na národní a evropské úrovni další informační práce, ale možná nechám kolegu z EFSA, aby se vyjádřil. Já bych jenom doplnil pár technických podrobných informací, které se méně týkají rozpočtového řízení. EFSA je agentura, která má hodnotit eh, rizika potravin. A jak už bylo řečeno, existuje tady propojenost mezi infekcemi, které mohou propuknout u zvířat a u lidí. A existuje tady určitá síť, který se, která se zabývá komunikací tohoto propojení mezi nemocemi zvířata a nemocemi lidí. A cílem je zajistit, abychom měli informace o tom, jak dochází k přenosu tohoto viru a abychom měli informace o dopadech na lidské zdraví, protože zdraví zvířat a zdraví lidí je v této oblasti propojená oblast a je potřeba, abychom komunikovali. A proto odtud tedy ta síť komunikátorů. Já bych tedy kolegům navrhla, aby souhlasili s tímto převodem prostředků, protože pokud tedy potřebujeme informace a peníze na tyto informace, tak je nutné, aby se to uvolnilo co nejrychleji. Děkuji. Kdo je tedy pro? Pro ten prasečí převod? Kdo je proti? Zdrželi se? Dva. Tímto je to schváleno. Nyní se dostáváme k číslu 42. Bezpečnost potravin v rozvojových zemích. Jedná se o rozvojovou pomoc pro Ghanu a myslím si, že vysvětlení komise zde, proč ty peníze potřebuje a kam půjdou. To vše je velice logické a my to velice dobře chápeme. Otázkou je, pouze to, odkud ty peníze půjdou. A tady je nutné se zeptat, zda to stále ještě dostačuje. Zda je dostatečné, abychom peníze, kterou má, které máme pro makroekonomickou podporu, například Kosova či Gruzie, kterých se to také týká, mohli byste k tomu něco říci? Je vous remercie. La commission. Děkuji komise. Děkuji, pane předsedo. Co se týče původu tohoto fondu, makroekonomická pomoc, tak abychom mohli přejít k platbám, tak tady je potřeba splnit jednu podmínku. Existuje tady program měnového fondu a vyžaduje si to dohodu mezi mezinárodními organizacemi a daným státem. Existuje tedy rozhodnutí uvolnit prostředky z tohoto nástroje prostřednictvím rozpočtu společenství, který přijímá rada. A v tuto chvíli by to bylo možné, aby se to využilo částečně v případě Kosova. Podmínky totiž splněny nebyly pro uvolnění těchto prostředků. A nevíme, kolik v této položce do konce roku zbyde prostředků. Když se PDB předkládá 18 měsíců dopředu, tak se někde dosti těžko předpoví, kolik peněz se bude potřebovat a potom třeba často se nevyužije všechno, protože nebyly splněny podmínky. To jsem pochopila, ale pak to, co jsme udělali v rámci převodu číslo 8, kde jsme rozpočtili rezervu, přesně toto když jsme to pozastavili, abychom dostali informace, pak jsme ty informace dostali, pak jsme měli těch 50 milionů pro Kosovo, 40 pro Gruzii a 3 miliony pro evaluaci to bylo 99 milionů, ty již nyní nepotřebujeme. Nepotřebujeme je v Kosovu, tedy nepotřebujeme ten díl pro Kosovo, ten se změnil, nebo jsem to pochopila špatně. Kdo zodpoví za komisi? Pokud dovolíte, pane předsedo, tak a odpoví kolega. Děkuji. Rád bych jenom upřesnil využívání prostředků z položky makroekonomické pomoci. Zahajované programy se týkají Gruzie 46 milionů jako dar, Arménie 35 plus 65 jako půjčka. A tady máme dva návrhy komise, které byly přijaty před, několiky, před několika týdny a teď jsou v radě a v parlamentu. A jsme v pravidelném kontaktu s gestičním výborem a čekáme na rozhodnutí a jeho přijetí v první polovině prosince. Předtím, než tyto prostředky budeme vázat. Takže máme potvrzení, co se týče Gruzie. Máme nový program pro Armény, který do určité míry nahrazuje to, co jsme na začátku rozpočtového období naplánovali pro Kosovo. Děkuji. Juta. Pro mě je vždy obtížné pochá- pochopit, že máme z různých rozpočtových položek, ze kterých potom plynou různě peníze. K tomu se ještě dostaneme, k tomu dalšímu transferu, kde budeme muset prokosovat na jiná opatření, uvolnit více prostředků. Myslím si, že eh, se prostě nemůžeme bránit té potravinové pomoci pro Ganu a proto tedy navrhuji kolegům, aby jsme tyto prostředky uvolnili. Bien, donc votre proposition, monsieur le, madame le rapporteur Dobrá. To tedy navrhuje paní zpravodajka. Kdo je pro? Kdo je pro ten převod? Proti? Zdrželi se? Dobrá, tím jsme to schválili. Já vám nyní navrhuji, paní zpravodajko, abychom se nyní vrátili k těm globálním převodům, protože ty zbylé jednotlivé převody, které nám tady tedy zbývají, ty zas nejsou tak naléhavé, takže si je můžeme vzít příště. Ještě bychom mohli udělat tedy eh, Info 5 a potom eh, ty globální. Takže Info 5. To je úplně ten poslední info 4 info 5 Je to čtyřka nebo pětka? Ptá se pan předseda. Vous, l'avez, madame Das Ok. das, mm. okay. Ähm, Donc, Dobrá, takže já se omlouvám, říká pan předseda. Abychom nestráceli čas, tak navrhuji, abychom se dnes rozhodli ohledně návrhů převodů, které mají dnešní termín. U těch ostatních ty prostě přesuneme teď se vrátíme k dalším bodům na pořadu jednání a když to stihneme, tak se k něm vrátíme a nebo je uděláme příště. Teď ale ještě se podíváme na převod, který se nazývá Info 5, pak se vrátíme k těm globálním převodům, protože už tady máme zástupce e, příslušného generálního ředitelství. Takže nejdřív to info. Jak říká samotný název, je to pouze informační, protože komise vlastně může poskytnout eh, ty prostředky z jedné eh, rozpočtové položky do jiné. Tady v podstatě jde o veřejnou zprávu a zadávání tedy eh, úkolů veřejné zprávy. Tohle to spadá do nástroje IZA Já si tedy myslím, že tu informaci můžeme eh, pozitivně vzít na vědomí. Já vám děkuji. Paní zpravodajka tedy navrhuje, abychom to přijali. Tuhle tu informaci číslo 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Tři zdrželi se. Takže vlastně nikdo není proti. Ještě paní zpravodajka, já mám návrh k převodu 49. Tam se jedná o humanitární pomoc jihovýchodní Asii. A já si myslím, že asi nikdo tady není proti, takže to bychom možná mohli schválit už teď. Takže komise potom už může pracovat na základě našeho hlasování. Nemusíme to udělat, samozřejmě můžeme to udělat až na začátku prosince, ale Myslím si, že co se týče tedy humanitární pomoci pro Filipíny, Vietnam, Laos a Kambodžu, to jsou vlastně země, které byly postiženy přírodními katastrofami, ať už to byl tajfun nebo zemětřesení. Tady tedy jde o pomoc těmto zemím a myslím si, že bychom to mohli schválit už teď. Já vám děkuji. Předpokládám, že Není nikdo proti, takže kdo je pro převoz číslo 49? Děkuji. Kdo je proti? Jeden proti, zdrželi se, nikdo se nezdržel, pardon, jeden se zdržel. Takže 49 je schválena a teď přecházíme tedy k těm globálním převodům. Paní zpravodajko, chcete shrnout to, co už jste řekla na začátku a potom rovnou předáme slovo zástupcům generálních ředitelství. Dobrá. Ještě jednou tedy opakuji, že vidíme, že co se týče toho eh, globálního eh, transferu, tady jde o prostředky z rozpočtových položek, na které klademe ver, velký význam. Tady jde opravdu o jejich řádnou implementaci v rozpočtovém řízení a proto jsme vás také pozvali se mezi nás, abyste nám vysvětlili, proč právě ty rozpočtové položky, na které klademe takový důraz třeba v okruhu 1a, kde se tedy jedná o konkurenceschopnost. Já už se tomu věnuji snad 10 let říkáme už celou tuhletu dobu, že je potřeba posílit konkurenceschopnost Evropské unie. To samozřejmě děláme i prostřednictvím tohoto programu, ale právě tyhle ty rozpočtové položky, eh, tady se ty konkrétní sumy nečerpají. A na druhou stranu zase v kategorii 4 je to velmi naknap to, co jsme tedy eh, předpověděli v, tou, eh, v těch finančních vyhlídkách, to prostě vždycky bylo na knap a teď najednou ještě by se ty prostředky měly eh, vyškrtávat. Takže já si opravdu myslím, že tady bych ráda slyšela pár vysvětlení. Děkuji. Kdo si tedy vezme slovo za komisi? Prosím. Pane předsedo, já navrhuji abychom začali výdaji pro výzkum. Tady tedy jde na několika místech o zvyšování či snižování. Máme zde i příslušného odborníka, pana Vespontina, takže ten by nám mohl poskytnout rychlou odpověď. Pan Visconti, prosím. Děkuji žádost o globální převod neznamená zpomalování implementace rámcového programu 7. Ten rámcový program číslo 7, stejně tak jako ostatní programy, vychází z cyklu. My tedy vybíráme návrhy, vyjednáváme o projektech a náš, naše rozpočtové řízení tedy vychází z průměru. Některá ta vyjednávání trvají trochu déle, některá trvají kratší dobu. E, tak tomu bylo třeba v roce 2008, kdy jsme dokázali zrychlit vyjednávání, což nám umožnilo předložit, uh, uvolnit ty platby rychleji. Tohle vyjednávání probíhá už ke konci rozpočtového roku, takže je velmi těžké, aby se to vlastně ještě zohlednilo pro příští rok. Takže velmi často e, nastane tedy takové zrychlení, ale někdy nastane i zpomalení, to je jakési dočasné, je to tedy zpomalení třeba na dva měsíce a pak se to vynaloží na začátku příštího roku. Teď hovoříme o položkách eh, pro předfinancování, to se matematicky pojí s uzavíráním smluv. A k položkám, závazkům, eh, které vzniknou ve chvíli, kdy se eh, podepíše smlouva, takže se to neplatí v rok, kdy ta smlouva není uzavřena. A může to tedy znamenat, že ta implementace se trošku zpomalí, ale je to v podstatě jenom zpomalení ke konci roku. na pár měsíců. A proto tedy musíme jednat tímto způsobem. Dobrá. Ještě bychom si mohli vyslechnout eh, další zástupce z generálního ředitelství GLS. My jsme v té pozici, kdy potřebujeme eh, další platby či eh, prostředky, kde se tedy hovoří o integraci a výroční programy všech členských států probíhají tedy plně. Tady vlastně tedy není potřeba eh, jakýchkoliv zálohových pladeb, či počátečních pladeb. My teď potřebujeme asi 18 milionů, máme k dispozici 13 milionů, takže si žádáme o 57,9 milionů, které nemáme eh, dostupné v prostřednictvích úvěru. Dobrá. Generální ředitelství Agri. Tady nikdo není. Dobrá. Generální ředitelství Equin. Pan Papadopoulos byl nahlášen. Je zde? Prosím. Co se týče toho globálního převodu, tak eh, zde stále máme stejný problém. Jak už jsme o tom hovořili u opravného rozpočtu 42, a e, pozměňovacích návrhů u rozpočtu pro e, mikrofinancování. Pokaždé, když e, tedy rozhodnutí závisí nejenom na komisi, ale i na implementaci stávajících programů. Zde hovoříme o zemích, kde programy byly schváleny pro předchozí roky, ale kde došlo k nějakým potížím s implementací, protože tam prostě byly problémy s nějakými příjemci, kteří <clears throat> nedokázali naplnit všechny podmínky, které byly vyjednány a stanoveny eh, komisí. takže my bychom tam rádi ponechali položky plateb, které jsou pouze pro poměrně nízké e, částky pro Libanon. A případně vyčlenit část těchto prostředků na nová rozhodnutí, která padnou vlastně do konce roku. Takže uvolnění těchto kreditů neovlivní užívání či neužívání rozpočtové položky v, při, v příštích letech. Teď s hospodářskou krizí a s novými rozhodnutími, která zřejmě padnou, budeme mít mnohem vyšší potřeby v následujících letech, zejména v roce 2010. Děkuji, prosím o klid v sále. Budeme hlasovat, takže se musíme soustředit ale ještě DG Large. pan Rozbach nebo Chabon. Děkuji. Eh, Generální ředitelství pro rozšíření vrací 52 milionů, protože existuje pravidlo, že platby následují eh, za kontrakty a eh, my jsme tedy nenaplnili tyto požadavky v některých nových členských zemích a i na Kypru, protože tam došlo k prodlevám. V Rumunsku a Bulharsku komise svěřila eh, fondy eh, zprávám v těchto zemích. Potom ale došlo k decentralizované implementaci a komise prováděla kontroly ex ante. My jsme tam eh, zdůraznili některé nedostatky, úřady na to zareagovaly pozitivně a v důsledku toho tedy řada projektů byla zrušena bulharské orgány zareagovaly jinak, takže v jistou chvíli komise byla donucena stáhnout akreditaci dvou implementačním, dvěma implementačním agenturám. A ještě co se týče Severního Kypru, tam bych předal slovo Andreovi, ale ještě sám tedy udělám další dva závěry. Je smutné, že jsme přišli o tyto projekty, ale samozřejmě to je potřeba vnímat i pozitivně protože v průběhu eh, kontrol ex post potom došlo k významnému poučení, které bude důležité pro budoucnost, pro zprávu eh, strukturálních fondů, fondů soudržnosti a fondu pro rozvoj. Děkuji. Alors, ensuite... Děkuji. Dobrá. Nyní pan Kubrej de Pom- Pombrion má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Souhlasím s tím, co říkali kolegové z Generálního ředitelství pro výzkum. Co se týče linii 21, tedy DCI, jak víte, hlavními prostředky pro čerpání jsou výběrová řízení. v této oblasti existovaly určité problémy. Nicméně v žádném případě to nespochybňuje závazek, který v této oblasti máme. A budeme se snažit všechno zvládnout, nicméně musím říci, že někdy tady máme trochu rozdílné termíny. Dobrá, takže bylo mi řečeno, že generální ředitelství Agri už je tady zastoupeno a že eh, jej že za ní vystoupí pan Juan González. Děkuji, pane předsedo. Máme čtyři linie, které byly dány k dispozici. 30% se týká toho, že řídící orgány nebyly schopny poskytnout alokace, že to bylo oddáleno do roku 2010. Většina prostředků ale, které byly dány k dispozici, se týkají částky, o které bylo rozhodnuto v minulém roce, která byla nevyčerpatelná. A týkalo se to toho, že platební agentury jsme neměli k dispozici až do roku 2009 a výsledek byl, že zálohy které byly předvídány a další položky byly nevyčerpatelné. Très bien, je vous remercie. Donc... Dobrá, děkuji. Paní zpravodajku. Slyšela jste odpovědi od různých složek komise, kterých se týká tento globální převod a ptám se, jestli ostatní poslanci či poslankyně se chtějí vyjádřit. Helga. <clears throat> Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych se vrátila ke dvěma záležitostem. Za prvé, snížení fondu globální účinnosti. Z naší politiky vyplývá, že to je oblast, kterou chceme posilovat a zrychlovat a proto se ptám, proč to tak tady nefunguje, proč tady dochází ke snižování. A další otázka se týče Euroglobe, přípravných opatření. A já vím, že vyšla ta hodnotící zpráva. Potom jsem hovořila s někým z komise, z generálního ředitelství komunikace a tam mě řekli, že navrhují, že prostředky, které se nevyužijí na tento projekt, by se daly využít na další komunikační akce v oblasti kultury. A teď vidím, že milion se vrací zpátky do globálního převodu a nerozumím tomu, proč to, proč to tak je. Děkuji mnohokrát. Kdo je ochoten zodpovědět za tuto přesnou otázku paní Triple? Děkuji. Pokusím se odpovědět Tady přece není otázka snižování položek u Světového fondu pro energetickou účinnost a obnovitelné zdroje. Tyto prostředky budou pouze odloženy na následující roky. Jedná se o 2 miliony. Tento rok prostě nejsou vyčerpatelné, protože se spozdila příprava. Ale celkové prostředky do fondu samotného, ne na přípravné kroky, ale do fondu samotného se nemění a všechno probíhá tak, jako bylo naplánováno. Děkuji. Děkuji. Juta, prosím. Also, wir haben jetzt noch eine... Zůstává otevře jedna otázka, ta druhá otázka, kterou položila Helga. Co je s těmi penězi, co se stalo s těmi penězi z toho Euroglobe? tyto peníze nebyly vynaloženy na kulturní akce. Co se tedy s nimi stalo? Může nám na to někdo odpovědět? Ano. Pane předsedo, jsou to rovněž položky plateb. Jedná se pouze o časový faktor. Nejedná se o závazky, jedná se pouze o platby. To je ten hlavní důvod. Proto navrhuji následující. Kolegové z generálního ředitelství tady bohužel nejsou, takže nám to budou muset poslat písemně. Děkuji, říká pan předseda, paní e, zpravodajko, k jakým závěrům dospíváte. Můj závěr je tento. Samozřejmě my si myslíme, že je důležité, že komise musí naši vůli lépe implementovat. Avšak i přesto navrhuji kolegům, aby ten globální převod tak, jak je dnes, odsouhlasili. Děkuji. Kdo je pro tento převod? Proti? Zdrželi se? Máme dvě zdržení. Tímto jsme globální převod prostředků schválili. A nyní se obracím na komisi a právě také ve světle toho, co řekla paní zpravodajka. My, jakožto rozpočtový výbor, opravdu litujeme, že na konci roku musíme prověřovat globální převod v takovéto výši a že zde máme ještě celou řadu převodů, o kterých jsme dnes ještě nemohli hovořit, které nás dostávají do velice nepřímé situace. Je to opravdu dilema. Buď budeme provádět svůj kontrolní úkol, budeme ho brát vážně, A pak si tedy musíme uh, uvědomit, že třeba to celé odložit, a nebo eh, se budeme snažit celou věc uspíšit, ale v tom případě to budeme moci vše proskoumávat pouze povrchově. A to tedy není dobré. Minulý rok jsme měli takovou takové neutrální období, kdy se parlament musel konstituovat, docházelo k celé řadě změn. V komisi docházelo k některým strukturálním změnám v rámci její hierarchie. Nyní ovšem jde o příští rok a v příštím roce se chceme připravovat na možnost, že budeme e, proti převodům, které budou přicházet do našeho výboru příliš pozdě již včera a v návrhu usnesení to také máme, o kterém jsme dnes hlasovali. Tam říkám, že není dobré, když neustále komise požaduje opravné rozpočty. A skutečnost, že zádosti o převod přicházejí tak pozdě, jasně poukazuje na to, že zde nedochází k žádnému implementování rozpočtu. Není možné, abychom odhlasovali rozpočet a potom zjišťovali, že neustále musíme pomocí různých procedur ten původní rozpočet v celé řadě faktorů pozměňovat. Proto navrhuji, abychom ty převody, které nám ještě zůstávaly, odročili Děkuji Jutě za její práci a navrhuji, abychom nyní přistoupili k bodu 11. A ještě jednou prosím o klid v sále. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Pokud vím, tak výbor pro zaměstnanost už hlasoval bez ohledu na naše stanovisko. A nevím tedy, co s tím údajně na nás nemohli čekat. Oui, Ano, také jsem to slyšel. Takže budeme hlasovat o... Eh, tedy my jsme hlasovali o... My jsme měli hlasovat o 11. včera. A musím říct, že to je problém, který se objevuje často. Je praktické vědět, že se bude hlasovat v zásadě druhý den naší schůze v 9 hodin ráno, ale tady jsme měli udělat možná výjimku, protože kdybychom o tom byli hlasovali včera, tak gestční výbor by byl schopen počkat na naše stanovisko. Nicméně, byli jsme v kontaktu s jejich zpravodajem, tak teď, co se týče bodu 11 a 12, které jsou propojeny, protože se jedná o rozhodnutí Evropské facility pro mikrofinancování pro oblast zaměstnanosti a sociálního začlenování a její dopad na fond Progress. Nejprve k právnímu základu. V rámci prvního rozpočtového čtení jsme k tomuto zaujali stanovisko. K vytvoření této evropské facility pro mikrofinancování. Šlo tam o to, aby se pomohlo malým a středním podnikům nacházet nové zdroje financování na základě sdílení rizika a mikrofinancování. Podstatou návrhu tedy bylo, vytvořit určitý evropský systém. Protože takovéto nástroje v členských státech stejně vznikají a říkali jsme si, že by bylo dobré mít evropský rámec a že tento evropský rámec by malým a středním podnikům pomohl. Evropská komise chce věnovat do této oblasti během 4 let 100 milionů euro A toto financování podle 1A bude podle 1A a také eh, částečně z fondu Progress. My jsme schválili vytvoření dvou rozpočtových položek. Jedna se týkala provozních nákladů a druhá se týkala správních nákladů. A tam jsme dali 37,5 milionů a 250 milionů do těchto dvou položek, tedy pro provozní a administrativní náklady. To bylo v PDB 2010. A prostředky šly do rezervy. A bylo to podmíněno tím, že bude schválen právní základ. Takže co se týče první zprávy, tak tam bych pouze navrhnul pozměňovací, tedy změnu, běžnou změnu, která by připomínala to, že, finanční, že přidělení finančních prostředků do této položky bylo rozhodnuto každoročně na základě každoročního rozpočtového postupu. A potom také bychom změnili název této facility že by to byla evropská facilita, nikoli facilita v rámci progresu. A že to je také v souladu s tím, co jsme řekli k vytvoření nové položky v rozpočtu pro rok 2010. A teď, co se týče dopadů, které to bude mít na rozhodnutí o programu Pokrok, tak tam si myslím, že pro celkovou obálku tohoto programu bychom se měli dopracovat zpátky k té původní částce 743 milionů 250 za rok 2007 až 2013. Komise navrhovala snížení o 100 milionů, tedy pro financování z progresu a chtěla, aby to mikrofinancování bylo placeno plně z progresu. Mám pocit, že to odpovídá tomu, co jsme schválili v prvním čtení. Máme prosím nějaké otázky? Zdá se, že ne. Dobrá. Můžeme hlasovat o těchto dvou zprávách dohromady? Kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Děkuji, kdo se zdržel. Dobrá, tyto dvě zprávy byly schváleny. A Příště se na to podíváme. Příště se postaráme o to, aby bylo jasně, aby bylo oficiálně odhlasováno naše stanovisko ještě předtím, než gestční výbor o tom bude také hlasovat. Možná bych chtěl nechat paní Batéru v určitou chvíli, Materu v určitou chvíli vystoupit. paní Matera k Evropskému roku dobrovolnictví. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že třináctka v tomto případě je šťastné číslo. Jsem zpravodajkou ke stanovisku o Evropského roku dobrovolnictví 2011. Cílem tohoto opatření bude podpořit kroky učiněné na úrovni členských států, místními a regionálními orgány a občanskou společností. Obecným cílem je zajistit, aby vznikly dobré podmínky pro dobrovolnickou práci v Evropské unii. Co se týče rozpočtových aspektů, tak Evropská komise navrhla položku ve výši 6 milionů euro pro závazky a platby v roce 2011 v tomto rozpočtu. PDB pro rok 2010 komise navrhla novou rozpočtovou linii 15.6.11, promiňte, na financování přípravných opatření pro tento evropský rok dobrovolnictví. Na začátku se tam plánovali 2 milionu euro a 1,2 milionu euro pro závazky a pro platby. Evropský parlament v prvním čtení přijal tento návrh a navýšil tyto položky, jak tedy u závazků, tak u pladeb o 1 milion euro. Takže celková částka by byla 3 miliony u závazků a 2,2 miliony u plateb pro rozpočet z roku 2010. Teď, co se týče návrhu, které předložil kulturní výbor, tak eh, tam máme jeden, který hovoří o navýšení, dalším navýšení z 6 na 10 milionů euro. Měli totiž pocit, že ta navrhovaná částka nebude stačit a že takovýto nedostatek by mohl být v neprospěch určitým iniciativám. Osobně ale bych navrhovala změnu pravidel kofinancování u Evropské komise. V tuto chvíli tam máme, že 80 způsobilých nákladů a já bych navrhovala 75 způsobilých nákladů by mohlo být financováno tak, aby se mohlo spolufinancovat co nejvíce projektů. To je všechno, děkuji. Děkuji, paní zpravodajko. Salvador chtěl slovo. Děkuji, pane předsedo. K těmto pozněcím návrhům bych měl dvě body, dvě záležitosti. Za prvé ke změně v míře spolufinancování. Rozumím tomu, proč by se navrhovalo snížit spolufinancování. Jde o to, že by následně mělo více organizací přístup k prostředkům společenství. Zní to jako dobrý nápad, ale říkám si, co k tomu řekne gestční výbor, tedy kulturní výbor, jak oni se budou dívat na toto snížení spolu, smíry spolufinancování. Mohlo by to být rozšířeno i na další programy, eh, kterých se účastní nevládní organizace. Tedy, že by se snížilo spolufinancování, aby se zvýšil počet organizací, které budou mít přístup k tomuto evropskému financování. Pochopitelně, že to bude mít určité dopady na tyto organizace. Obecně si ale myslím, že tato myšlenka je přijatelná. Další záležitost. Existuje tady určitý nesoulad, rozpor spíše, mezi návrhy rozpočtového a kulturního výboru, především co se týče celkového financování tohoto programu. Ze zkušenosti z jiných finančních let víme, že gestční výbor navrhl částku, Rozpočtový výbor navrhl podstatně nižší částku. A musím říct, že takováto praxe potom působí problémy. Takže navrhuji, aby paní Matera se postarala o to, že kulturní výbor bude mít těch 10 milionů řádně podložených. Protože by to znamenalo, že pro 2010 bychom měli 3 miliony, a potom dalších 6 pro rok 2011. To je 9 a ne 10. A říkám, že by bylo lepší, abychom tyto problémy vyřešili před rozpočtem 2011. A řekli, že to bude rozpočet, který bude mít 9 a nikoli 10 milionů. Děkuji. Dobrý den, E, Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla hovořit o míře spolufinancování. Původní návrh je 80 Jinými slovy, tedy komise platí 80 celkových nákladů. A návrh byl, aby se to snížilo na 65 a že následně se instituce budou muset více snažit a že se budou muset snažit více získat prostředků. Ale u ostatních programů společenství jsme zaznamenali opačný trend. Některé programy v rámci strukturálního fondu nebo Evropského sociálního fondu to měly jinak. dokonce zrušili spolufinancování, protože ve stávající situaci uh, příjemci nejsou, nejsou schopni financovat vůbec. Takže je třeba vzít v úvahu těžkosti, které uh, mají podniky při provádění evropských programů kvůli ko- protože v podstatě po nic po nich chceme, aby eh, byli schopni najít prostředky na 35 nákladů. To je třeba vzít v úvahu. Děkuji, paní Balzány, prosím. Grazie. Eh, concordo con la... Děkuji. Souhlasím s touto myšlenkou, která zde byla vyjádřena, protože si myslím, že především v době krize a především v, době dobrovolni, v oblasti dobrovolnictví vždy není prostředku dostatek, ale možná by bylo dobré rozšířit počet příjemců prostředků z tohoto fondu a to tím, že bychom vytvořili jakýsi strop v tom odstavci, který odkazuje k rozdělování prostředků mezinárodní koordinátory, tak tam mám pocit, že to znění je velmi vágní. Jednak v rozdílu mezi prostředky, které se dají používat pro, eh, tedy přímo, druhá, co se týče kritérií distribuce mezinárodní koordinátory. Hovoří se tam o jakési paušální částce pro každý sta- stát, což by mohlo jít proti myšlence zvýšit počet projektů v každém státě. Děkuji. Nikdo jiný nechce slovo? Tak v tom případě zástupci komise možná by se mohli vyjádřit, prosím. Yes, Jennifer. Děkuji. Působím na generálním ředitelství vzdělání a kultura a my jsme měli na starosti právě tady tento Evropský rok. Jenom bych chtěla zdůraznit, že z našeho pohledu navrhované navýšení je velmi pozitivní. Myslíme se totiž, že se tím podaří rozšířit a prohloubit dopad tohoto roku tím, že národní průkopnické projekty budou moci být financovány. A teď, co se týče spolufinancování, tak navrhovaných 80 bylo pro národní koordinační orgány, jejichž hlavním cílem je informační a komunikační činnost na národní úrovni. Prostředky představují 2,7 milionů, ale když to vydělíte 27, tak to zase není pro každý členský stát tolik peněz. A právě proto v kritériích, podle kterých se rozdělovaly prostředky, se odkazovalo k určité fixní částce, tak aby se zajistilo, že existuje jakýsi minimální prach a aby následně i malé země byly schopny provádět informační a komunikační kampaně tak, aby se vědělo dostatečně o tomto roce. A těch 80% nemělo, se netýkalo financování projektu jako takových. Šlo o to, že projekty občanské společnosti, které se týkají Evropského roku dobrovolnictví, by byly pokryty stávajícími komunitárními programy, jako třeba Evropa pro občanu, pro občany eh, celoživotní vzdělávání, mládež v akci a podobně, což jsou programy, kde je poměrně silná eh, dimenze dobrovolnictví a podporuje to mobilitu a tweningy. Pak, když by došlo k navýšení o 4 miliony, tak by to umožnilo financovat projekty v rámci rozpočtu pro daný rok, pro tento rok. S tím, že bychom byli ochotni diskutovat o tom, jaká míra spolufinancování je vhodná. Chápeme argument, že pakliže se bude spolufinancovat méně, tak k tomu bude mít přístup více lidí. Na druhou stranu si ale myslíme, že je třeba zajistit, aby tady existovaly určité průkopnické hlavní projekty, které jsou viditelné. Dobrá, děkuji velmi přesné a nyní požádal o slovo pan Salvador. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, ještě položit eh, otázku zástupkyně komise, která právě hovořila. Pokud navýšíme tu celkovou částku z 6 na 9 milionů, a ještě jednou opakuji, 3 miliony pro přípravné akce a zároveň snížíme tu sazbu na spolufinancování. Řekne nám tedy komise, že v tom případě dostane prostředky více organizací z feně společenství či ne? Protože to je základní otázka při tom snižování té sazby pro spolufinancování. Já jsem neslyšela začátek otázky, protože eh, na mě mluvil kolega. Ale jestli tomu rozumím tedy dobře, tak jde o snížení míry kofinancování, aby jsme umožnili větší míru účasti. Eh, tady ne, ta otázka stojí tak, jestli si myslíte, že ve chvíli, kdy se sníží ta míra eh, kofinancování na 65%, tak bude více Eh, organizací, které budou příjemci, nebo jich bude méně? Pokud změna míry kofinancování nebude doprovázena zvýšením rozpočtu, tak by to umožnilo více organizacím se účastnit, protože, jak jsem vysvětlila, těch 2,7 milionů, které se předpokládají pro <clears throat> ten národní orgán, to, to se nepředpokládá pro financování nějakého si projektu jiného než informačních aktivit a komunikačních aktivit. Tady v podstatě šlo o to, či navrhovali jsme 80%, abychom zajistili, že tyto aktivity opravdu proběhnou. Když těch 2,7 vydělíte 27, a no také vezmete v potaz různou velikost a populaci, tak potom třeba pro, pěta, pro 25 členských zemí by to bylo méně než 75 eh, tisíc. A v tom případě ta částka by byla příliš nízká na to, aby vůbec měla nějaký dopad. Takže tam je v podstatě tedy eh, jakási minimální kritická masa, a bez té není možné mít takovýto mechanismus, nebo nestojí to za to. Takže eh, ten rozdíl 80% vůči 5-60%, tím, že vlastně snížíme míru kofinancování, tak vlastně riskujeme snížit počet příjemců tam, kde třeba některé asociace, které by mohly kofinancovat, eh, těch by bylo málo. Já bych to jenom vyjasnila, ještě eh, se vrátím k začátku toho, co jsem říkala. <clears throat> Já jsem říkala, že vlastně to zvýšení by bylo vítané já chci to vyjasnit. My jsme navrhovali na komisi 6 milionů. Já si myslím, že to je dostatečné pro zajištění dostatečných činností v oblasti informací a komunikace a potom ten zbytek by se měl financovat stávajícími komunitárními programy. Pokud eh, Rada a parlament se tedy mm, rozhodnou, že odsouhlasí tohleto navýšení, tak ty projekty by se mohly využít těmi jakými si vlajkovými průkopnickými projekty na národní úrovni. Takže ten původní návrh komise byl 6 milionů. Nechci, aby to vypadalo, že tedy uh, máme nějaký nový návrh. tady v podstatě jde tedy o to, aby se parlament a rada dohodli na tom, jak ty peníze užitečně využít. Euh, Takže vy nejste proti tomu, abychom dávali více peněz, chcete tedy jednoznačné podmínky. Spravodajka tedy nyní nám sdělí, co si myslí o tom, co zde bylo řečeno. Dnes o této zprávě hlasovat nebudeme, bude to až 16. listopadu. Pozměňovací návrhu Prání Bacány, chtěla jsem to říct, ještě, chtěla jsem to říct ještě vám, protože vy jste navrhla změnu, ty pozměňovací návrhy předkládejte nejpozději 6. 6. dopoledne. 6. se pot, potom bude konat hlasování. A není Barbara. Děkuji, pane předsedo. Než jsem poprvé přednesla své mínění a Samozřejmě, že to vše celé ještě znovu přepracuji ve světě poznámek a podnětů, eh, které přišly od kolegů a od komise. V příštích týdnech budeme mít také ještě možnost se o tom ještě dohodnout, eh, společně si to promyslet. V zásadě říkám, že toto stanovisko je pro mě tak důležité proto, protože v jednotlivých členských zemích je ten dobrovolnický rok nesmírně důležitý. A kolegové již říkali, že právě dochází k tomu, že krize do této celé situace zásadním způsobem zasahuje. Bylo by tedy dobré podpořit trochu konjunkturu, aby členské státy, lokální a regionální instituce a občanská společnost mohly něco vykonat. Je důležité, abychom poskytli určitý podnět. Důlež... Takže já se na to stanovisko ještě podívám. Během příštích dnů dostanete ode mě další informace a rozhodně pozorně zvážím to, co jsem dnes slyšela. Děkuji, říká pan předseda. Děkuji Janušovi Levandovskému, Levandovskému, který poskytl svůj prostor paní Matera, protože on byl v podstatě na řadě. On byl tak laskavý, že poskytl slovo, které patřilo jemu paní Matera a nyní má právo a také povinnost, aby se vyjádřil k převodům jiných institucí. Jedná se o bod 10 a budeme procházet jednotlivé převody pan kolega Levandovský se tomuto tématu věnuje a začínáme převodem 13. Eh, tady se začíná C. čtrnáctkou, já bych měl být co nejrychlejší, takže tady jde o 95 tisíc euro pro posílení eh, různých osvětových informací, informačních eh, kampaní. To bychom vlastně eh, zmiňoval to už pan Maňka. A <clears throat> já jsem tedy pro. Dobrá. Takže kdo je pro převod C14, kdo je proti? Zdrželi se? Přijat. Takže to byla, pardon, C13, teďka C14. C14, to je o nakládání s našimi asistenty, kde jsme schválili některé eh, částky na 700. Mm, ovšem pouze 700 jich bylo akreditováno, takže potřebujeme dodatečné prostředky asi 800 nových akreditovaných asistentů, takže dohromady to je nějakých 1500, takže to dává potom eh, plný smysl mít také eh, lékařské ošetření pro tyto eh, asistenty a já jsem pro. Děkuji, my to chápu dobře. Tak potom vlastně tedy mezi Eh, personálem parlamentu bude kategorie akreditovaného asistenta, který bude mít možnost eh, lékařské prohlídky před zaměstnáním, předtím, než tedy bude zaměstnán. Takže kdo je pro tento pozměňovací, pardon, pro tento převod, děkuji. Kdo je proti? Jeden proti, zdrželi se, takže přijato a nyní Přecházíme na C16. O tom už jsme diskutovali, protože zpráva nás požádala, abychom dali více prostředků na čištění a také na čistící prostředky v době, kdy tedy se šíří hrozba eh, pandemie chřipky. Takže ta původní žádost byla na ty čistící prostředky ale vzhledem k tomu, že eh, vývoj v některých českých zemích je poměrně dramatický, tak bychom určitě neměli blokovat něco, co doporučují eh, týmy parlamentu, které se tedy téhle oblasti věnují. Jinak ta žádost byla snížena na 460 eh, tisíc euro. to tedy tady jde o to dodatečné čištění a vzhledem k tomu, že ta částka byla snížena, tak já bych byl pro. Dobrá, děkuji. Určitě si všichni vzpomínáme eh, na eh, ta doporučení skupiny pro řízení krizových situací a také na ten váš komentář k tomu. Ještě dodatečná připomínka k těm čistícím prostředkům tady opravdu nejde o vakcíny. To mi trošku dělá starosti, protože bychom ještě mohli mít dodatečné žádosti pro vakcíny. Tady jde o produkty, ale není to tedy v souvislosti s očkováním. Dobrá, děkuji. Takže je to pro eh, nákup prostředků. Kdo je pro C16? Děkuji. Kdo je proti? Helga je proti, zdrželi se, také jeden. C17 hlasování odložíme, protože to je převod týkající se možného nákupu budovy Jedna a tady, jak už jsem říkal, potřebujeme další informace, takže přecházíme k osmnáctce a dávám slovo zpravodaji. Já si nejsem jistý, zda naše předsednictvo stále ještě eh, chce posouvat ku předu můj návrh. Tady zase jde o čištění a prostředky, či úklid a prostředky. Teď jsme právě schválili C16, tak nechápu, proč ještě je tady tohle, když vím, že je tam nějaké odůvodnění. Takže já vlastně vůbec nevím, jestli předsednictvo stále předkládá tenhle ten návrh pro dnešní den, či nikoli. Don, euh, Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît Didier Ano, pane předsedo. Já jsem vedoucím eh, jednotky pro rozpočet, oddělení pro rozpočet zde v Evropském parlamentu. Pan Levandovský řekl, že tento převod eh, by mohl být pravděpodobně stažen. Od té doby, co jsme ho předložili, došlo k několika změnám. Zejména došlo k vypsání veřejné zakázky při pojišťovní, které nám umožnilo uzavřít um, levnější pojištění, došlo tedy k sesnížení nákladů. Do konce roku tyto dostatečné prostředky tedy potřebovat nebudeme. Tedy, jinými slovy, pan předseda, vystahujete tuto žádost o převod? Ano. Takže si můžeme mít ruce, jak říkal Pilát, a dostáváme sekce 19. Je to technické přizpůsobení novému statutu poslanců. Některé rozpočtově technické úvahy se potvrdili. Naše nové volební období začalo 14.7. a tím máme právo na uhrazení nákladů v rámci plného měsíce. V novém statutu poslanců se dočteme, že pokud někdo začal svou práci 5. dne v měsíci, své volební období, takže má právo pouze na polovinu těchto denních diet pro tento měsíc. Ovšem, naše volební období začalo 14. takže máme nárok na celý měsíc a k tomu dojde ještě při, se přidává ještě přizpůsobení, protože došlo k navýšení těchto diet. Tedy zjedná se o čestě technickou záležitost, je to 1 milion 240 tisíc, neměli bychom hlasovat projti, protože tedy radostně zjišťujeme, že jsme začali již 14. To bylo tedy stanovisko zpravodaje. A pokud by bylo možné převádět peníze z jedné instituce do druhé, tak bychom navrhli tuto částku poskytnout financování Evropského plánu obnovy. Ovšem to není možné. Není možné provádět převody prostředků mezi institucemi. Proto je toto jediná možnost pro dobré využití těchto prostředků. Kdo je pro? Kdo je proti? Jeden hlas proti, jedno žádné zdržení. Tímto je to schváleno. Můžeme tedy dostat celý plný měsíc. To byla C19 a nyní se dostáváme k C20. To je podobné povahy, ale vlastně jde o přizpůsobení eh, plateb a dávek. Ten, eh, to uspůsobení by, by mělo být 2,1, ale rada bude vycházet z 3,6. My máme vlastně modifikovanou verzi této žádosti zde před sebou. Hodnota toho převodu je 7 milionů a míra přizpůsobení, tedy ohodnocení zaměstnanců je 3,6 Takže v, tom, v té původní žádosti tam byla chyba. Děkuji. Demande technique acceptée par le rapporteur qui est en faveur. Děkuji. Je to technické přizpůsobování. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Schváleno. 32 C21, prosím pana zpravodaje. To je takové trošku podivné, protože <clears throat> my máme rozpočet pro skupinová zasedání politických skupin, ale jedna anonymní skupina překročila počet těch vyhraž, vyhrazených slotů, řekněme, takže e, měli o dvě schůze navíc. Já vlastně nevím, jestli to byla má skupina, jestli to byly skupiny jiné, já zde vystupuji neutrálně, takže mně přijde podivné, jak je vůbec možné svolat zasedání politické skupiny, pokud na to nejsou tedy finanční prostředky. To si úplně neumím představit. Tady jde o 120 tisíc euro. A to odůvodnění je trošku podivné. Prostě jedna z politických skupin svolala o dvě schůze nad, navíc nad stanovenou kvótu. já úplně nevím, co k tomu říci, dokud nedostanu další odůvodnění či vysvětlení toho, jak k tomu mohlo dojít, jak to mohlo nastat. Mám odůvodnění, je ta skupina tedy jmenována anonymně. Děkuji a nyní má slovo Vladimír Marka. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím, to nebyly schůze. Nevím, zda to byla moje politická skupina nebo jiná, to je v podstatě jedno. To nebyly schůze nad limit. To byly schůze, které se dokonce ani nekonaly v místě obvyklých schůzí politických skupin. To znamená, že to bylo mimo tři obvyklá pracovní místa. Nebylo to ani ve Štrasburku, ani v Bruselu, ani v Lucemburku. Tedy, pokud máme určitá pravidla pro schůze politických skupin, tak by je měl každý dodržovat. Tedy já si myslím, že bychom neměli souhlasit, měli bychom vyslat jasný signál, že v budoucnosti, když si někdo naplánuje schůzi mimo Brusel, nad rámec kvóty, tak ji prostě nebude mít proplacenou. Děkuji. Děkuji, pan zpravodaj. Já si myslím, že bychom si měli požádat o dodatečné informace ohledně toho, jak to vůbec bylo proveditelné, jak mohli riskovat svolání schůze bez finančních prostředků, které měli k dispozici, takže já si myslím, že tohle to bychom měli odložit. Dobrá, zpravodaj doporučuje odročení, takže to odročíme do té doby, než dostaneme dostatečné informace. C23, pan zpravodaj. A tenhle ten poslední transfer je vlastně poslední. Tady zase jde o technické uspůsobení, v podstatě totiž jde o pomoc Ehm, pracovníkům s postiženími a také eh, pokud mají děti s postižením. Já si myslím, že to je technické přizpůsobení. Eh, rada to zvýšila na 3,6 eh, Jsou tady konkrétní opatření pro naše kolegy s postiženími, těm bychom jistě měli pomáhat. Tady je konkrétní žádost, kterou zase máte před sebou, protože opět eh, tam byla taková trošku chyba, takže eh, tam je mm, teďka ta řádná částka 2 miliony 550 eh, tisíc, takže to je tedy ta modifikovaná verze. Děkuji. Spravodaj navrhuje, abychom hlasovali pro 23 v té modifikované verzi, kdo je pro, kdo je proti zdrželi se, takže tento převod jsme schválili. Nyní přecházíme k rozpočtu účetního dvora. To je jedenáctka. Pan zpravodaj. Tady je velký převod pro budovu trev. Tady jde o více než 30 milionů eur Tady máme účetní dvůr, to je zase jednoduché e, přizpůsobení e, platů. Ta částka je 37 tisíc euro. Jde tady tedy o technické přizpůsobení platu. Pro. Já jsem pro. Dobrá, takže eh, o to si zažádal účetní dvůr, zpravodaj je pro, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijat. Pak ehm, zde máme ombudsmana, i zde je žádost o převod prostředků. Tohle je instituce, která si o transfery nežádá zas tak často. Tady je vlastně se jedná o vstup do služby a opuštění eh, veřejné služby a jde o posílení vybavení informačními technologiemi ve výši 42 tisíc, včetně zakoupení sedmi laptopů. A vzhledem k tomu, že ombudsman většinou je velmi přesný, co se týče rozpočtových částek, tak já si myslím, že určitě stojí za to eh, posílit to vybavení informačními technologiemi, takže já jsem pro. Dobře, zpravoda je pro tento převod. Kdo další je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Takže přijato. Ještě máme poslední převod, ten se týká výboru regionů. To je číslo 4 pro výbor regionů, hodnota je 30 tisíc euro. A tady v podstatě jde o převod v rámci jedné kapitoly. Tady jde tedy o sociální zabezpečení a e, středisko pro rané dětství. To je vlastně k článku 22, tady e, není, nejsou žádné námitky, pokud dojde tedy k úsporám v rámci té kapitoly. A pak je tady ještě žádost o další vzdělávání, training, proti tomu nikdo není. Takže dobrá, to jsme tady v článku 23 takže zpravodaj navrhuje eh, nemít námitky, takže kdo se řídí tím, co navrhuje. Děkuji, kdo je proti. Jeden proti, zdrželi se, takže to bylo schváleno. Mnohokrát děkuji panu zpravodaji a nyní můžeme se vrátit k bodu číslo 14. Je to Evropská agentura pro chemikálie. O tom dnes hlasovat nemůžeme, protože zpravodaj ještě nebyl jmenován. Agentura v Helsinkách je ovšem zastoupena zde v sále, jak mi bylo řečeno, a to na vysoké úrovni. Děkuji vám tedy, že jste mezi nás přišel a poprosili bych vás, abyste nám vysvětlil, proč bylo nutné toto sdělení a potom eh, budeme mít krátkou rozpravu. Děkuji, pane předsedo, za možnost eh, vysvětlit velmi stručně důvod, proč jsem se na vás a na výbor obrátil. Jak víte, agentura pro chemické látky má sídlo v Helsinkách, kde si pronajímá své prostory. V létě nám bylo oznámeno, že najímatel obchodu, který je součástí té budovy, opustí tento obchod. My jsme původně řekli, že bychom měli zájem si pronajmout také tento obchod a to z toho důvodu, že se agentura rozrůstá, jak bylo plánováno, a bude to pokračovat další dva roky. A v tom kontextu potřebujeme další uh, kancelářské prostory pro tuto agenturu v Helsinkách. A další věc je, že vlastně máme tímto možnost mít celou budovu pro sebe, což by zásadně vylepšilo bezpečnostní situaci, protože teď tu budovu sdílíme s obchodem a to nám působí určité bezpečnostní rizika, která by se právě dala vyřešit tím, že bychom převzali jejich nájem. A kromě toho by nám to také umožnilo vytvořit další zasedačku, která by se dala flexibilně využívat. Příští rok se blíží termín registrace chemických látek a následně bychom měli možnost vytvořit další prostory pro dočasné zaměstnance, které v té době budeme potřebovat. Majitel zvažuje i jiné možnosti. Myslíme si, že nám tady opravdu vznikla jedinečná příležitost rozšířit naše prostory v této budově a najít nějaký konzistentnější přístup pro to, jak umístit naše zaměstnance v této budově. Probírali už jsme to s architekty a s té stavebními inženýry, dívali jsme se na to, jak by se to dalo přizpůsobit jako kancelářské prostory. A také pracujeme s nezávislými konzultanty realitními a dospěli jsme k závěru, že by bylo výhodné, kdyby si agentura pronajala i zbytek této budovy. Práce s těmito konzultanty vedla k závěru, že náklady by byly ještě menší, než teď máme na průměrnou na průměrný nájem v této budově a navíc to také je velmi výhodné, když to srovnáme s eh, obecně známy v centru Helsinek a v každém případě by to bylo levnější, než kdybychom si museli najmout další satelitní kancelář, do které bychom umístili tyto další zaměstnance. Takže to je návrh. Možná ještě jednu věc musím vyjasnit. A to odkaz na cenu na čtvereční metr a měsíc 23 celých něco euro, tak to je nejenom nájem, ale také cena na um, rekonstrukci rozdělená do 20 let. A rád bych také zdůraznil, že celkové renovační náklady 4,9 milionů se dají financovat už z ustanovení roku 2009 a nemělo by to mít dopad na rok 2010, a to ani na straně plateb, ani na straně závazku. A to myslíme, že je důležité pro situaci likvidity pro příští rok. Takže z tohoto pohledu si myslíme, že to nemá žádné negativní dopady na rozpočet pro rok 2010. Teď zdroje financování. Do značné míry by to mohlo být z přestřelených odhadů platů. Agentura funguje druhý rok a rozpočet pro rok 2009, když se původně plánoval, se plánoval eh, ve velmi složité situaci. Neměli jsme žádné údaje z minulosti, kde bychom to mohli srovnat. Takže jsme eh, trochu nadhodnotili položky pro platy, takže do značné míry by se to dalo financovat z tohoto a pokud by bylo potřeba, tak bychom také byli rádi, kdyby došlo ke změně priorit jiných projektů, protože si myslíme, že tady opravdu vzniká jedinečná příležitost a že by bylo velmi výhodné takovýmto způsobem své prostory tam rozšířit a proto vás žádáme o schválení tohoto převodu. Doufám, že jsem tímto vysvětlil eh, a dopředu předešel určitým otázkám, pakliže někteří budou mít otázky, další rád odpovím. Děkuji, Salvador Garriga chtěl slovo. Gracias, presidente. Recuerdo que esto lo... Děkuji, pane předsedo. Já vím, že se o tom bude hlasovat příští týden, který jedná se pouze o konzultaci podle článku 179. A podle tohoto článku musíme předložit dvě otázky. Protože v zásadě se nezdá, že by tady tento návrh eh, agentury pro chemické látky byl příliš kontroverzní. Nicméně o této žádosti budeme muset příští týden hlasovat a rádi bychom proto věděli trochu více o otázce čtverečních metrů tak jak to vysvětlil ředitel agentury. Když se podíváme na nájem a srovnáme ho se stávající tržní situaci v Helsinkách, tak to určitě sedí, ale rádi bychom k tomu měli určitá čísla. Kromě toho si myslíme, že by také bylo velice důležité, abyste vyjasnil rozdíl mezi náklady nájmu a rekonstrukce stávajících prostor. Já si myslím, že to v tom návrhu prostě není úplně jasné a rád bych, aby to tam bylo rozvedeno podrobněji. To tež platí pro celkové kombinované náklady těchto dvou oblastí, tedy nájem a rekonstrukce nové části budovy. kterou by nyní, ve které by nyní pracovala agentura. A potom v roce 2006 jsme hlasovali a neměli jsme proti tomu žádné námitky, ale teď tady máme konzultace podle článku 179. A chtěli bychom vidět, jak to bude vypadat s celkovými náklady toho konferenčního centra, jak, v jakém je stavu a v těchto celkových nákladech na konferenční středisko by bylo potřeba, aby agentura vysvětlila rozpočtovému výboru podle článku 179, jak si vyvíjely tyto náklady na toto konferenční středisko. Čili před pondělím 16. se budeme muset rozhodnout. Nejspíš to bude pro, ale Rád bych také věděl, jestli bych bylo možné, abychom dostali všechny tyto informace a mohli potom následně to odhlasovat. Děkuji. Paní Olmajer chtěla slovo. Madame Olmajer, vous avez demandé la parole? Non, non. Prosím, paní Holmeyer, nepřihlásila jste se? Ne. Existují ještě nějaké další otázky na zástupce agentury pro chemické látky? Ne, takže vám Děkuji. Slyšeli jste, že pan Salvador Harry Gariga má zájem v určitých oblastech ještě o detailnější informace, které potřebujeme proto, abychom mohli v rámci příští schůze hlasovat. Na pořadu jednání máme ještě poslední bod, je to bod číslo 16, je to výměna názorů. Dnes tedy hlasovat nebudeme. A jedná se o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a to pro Nizozemsko, Švédsko a Štýrsko, oblast Štýrska v Rakousku. Prosím, slovo má Reimer. Děkuji. Je to dneska první výměna názorů k tomuto návrhu o uvolnění prostředků z globalizačního fondu. Jedná se o tři žádosti. Ten první, ta první se jedná o volbu ve Švédsku, Druhá se jedná o dodavatelské, dodavatelské podniky v Rakousku ve Štýrsku. A ta třetí žádost se týká koncern z oblasti stavebnictví v Nizozemsku, který se jmenuje Heymans. Chtěl bych ovšem předem předeslat, že jsme právě odhlasovali usnesení o uvolňování prostředků z globalizačního fondu, které se týkalo Irsko a, Irska a Belgie. Tam jsme také zapracovali to, to co formuloval Ausus Emplo, je to odstavec 9, že tedy očekáváme, že komise nám poskytne jakýsi seznam současných potíží a budoucnosti bude své rozhodnutí o uvolňování prostředků z globalizačního fondu překládat odděleně, v oddělených dokumentech. V minulosti jsme měli problém s tím, že se často docházelo k situaci, že toto uvolňování z těch prostředků bylo kombinováno s ostatními převody. A to se nám tady nelíbilo a chceme to změnit. Nyní máme tedy situaci, že nám komise předkládá současně různé uvolňování prostředků z Fondu pro globalizaci. Takže já si myslím, že ještě je čas na to, aby se to rozdělilo, abychom to dostali odděleně, protože to, z, to hlasování, myslím si, bude až eh, v prosinci. Takže já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom to měli odděleně. Samozřejmě, že to vypadá, že budeme pro, to rozhodně, protože v dnešní aktuální situaci a v tom, co nám komise aktuálně předložila, tak to jsou samozřejmě trošku rozdílné případy. Co se týká Volva, tam jde o to, že má být, že bylo propuštěno 4687 pracovníků, více než tři tisíce se registrovalo na úřadu práce a švédské úřady zřejmě nám poskytly informaci, že vychází z toho, že asi 1500 pracovníků by potom dostalo tu podporu z toho balíčku z Fondu pro globalizaci. Možná by nám mohla komise ještě vysvětlit, jakým způsobem vznikl ten velký rozdíl v těch číslech. Že tedy máme Eh, takový rozdíl mezi těmi, kteří byli propuštěni a kteří mají být příjemci té podpory. Eh, ti ostatní lidé, kteří tam nejsou, už mají nová pracovní místa, nebo jak to je? Jedná se tedy o ten balíček ehm, těch zvláštních služeb, které jsou způsobilé pro pomoc. Automobilový průmysl ve Švédsku je samozřejmě velice důležitý průmyslový sektor, protože zde máme celou řadu subdodavatelských podniků a také podniků, které se zabývají výzkumem a vývojem a ve všech těchto podnicích docházelo k propouštění. Pak zde máme Štýrsko, tedy Rakousko, je to žádost 19, z 9. července, jedná se o 744 případů propouštění. Během devíti měsíční měsíčního rozhodného období v devíti podnicích Všichni pracují v dodavatelských podnicích, kde byly vyráběny motorové vozidly, přívěsy a návěsy. Žádoch se tedy týká 744 případů propouštění a e, podporu z fondu EGF by mělo dostat asi 400 pracovníků a mělo by se jednat o 5,7 milionů. Pak zde máme ještě další návrh z Nizozemska, který byl předložen 4. srpna. Podle tohoto návrhu, podle této žádosti se týká 500 zaměstnanců, kteří byli propuštěni během období čtyř měsíců. Je to podnik, který je činný ve stavebnictví. Odůvodnění této žádosti spočívá v tom, že odvětví stavebnictví je postiženo globální krizí, zvedají se ceny surovin pro stavbu silnic. V dokumentech komise je velice intenzivně ukázáno, že to propouštění vlastně probíhalo na třetí úrovních, protože odvětví stavebnictví je velice propojené, tedy propouštění docházelo na národní úrovni, v celé řadě fialek, na národní úrovni, kde jsme měli 40% propuštění v jedné určité provinci a i na lokální úrovni, kde došlo eh, v, k velkému propouštění v Rotterdamu. Vedle těch 570 ti pracovníků, kteří byli propouštěni. Zde máme ztrátu pracovních míst ještě u dalších 400 lidí, kteří měli eh, smlouvy na dobu určitou. Navíc ještě ztratilo pracovní místa celá řada samostatně výdělečně činných osob, které pracovaly pro Heymans. Žádost se táka, týká tedy 570 zaměstnanců a podpora z fondu EGF je zaměřena na 43, 435 z nich. Jedná se o celkovou částku 3080, 386 140, 114 eur. To je tedy žádost kterou budeme muset vyhodnotit. Dostaneme samozřejmě hodnocení výboru pro zaměstnanost a komise by nám mohla dát oficiálně signál, zda je ochotna tyto žádosti ještě dodat odděleně. Myslím si, že by to bylo opravdu velice dobré a že by to celé věci přispělo. Děkuji. Chce se k tomu vyjádřit komise? pane předsedo. Já bych rád zareagoval na některé otázky pana Bögeho. Jednak ten převod prostředků a ty žádosti, které by se podávaly odděleně. Došlo by k tomu, že máme v podstatě momentálně asi 30 žádostí, 30 různých žádostí, takže my bychom všech 30 museli překládat odděleně. To nejde zrovna tím směrem, který si přejeme. Právě jste to říkal, pane předsedo, my chceme mít méně převodů prostředků. Z technického hlediska v tom problém nevidím. Ale musíme to odpovídajícím způsobem správně podložit. A k právnímu základu. Ten říká, že návrhy je možné předkládat společně. A z hlediska rozpočtového procesu musíme také zohlednit to, že je možné mít i takovéto bloky. Komise potom nebude muset rozhodovat v tolika případech, bude s tím spojeno méně administrativy. Tedy pokud vy jste toho mínění, že by to mož, bylo možné dělat společně, tak by to bylo jistě možné. Já bych řekl, že to bylo velice vtipné, co říkáte. Máte tady dobrý humor. Vy, vy chcete, abychom měli jednu žádost pro 30 různých projektů? A z těch 30 je možná jeden problematický, nebo to jsou dva. Myslím si, že od této věci bychom měli hovořit v rámci příštího trialogu. Protože my máme rozhodovat o třech tématech, které nemají vůbec nic společného, jak nám to správně vysvětlil pan Berge. Tedy pokud tyto tři problematické nejsou, tak je samozřejmě možné je vzít jako celek, ale v Irsku jsme již viděli, že Není možné nějakým způsobem blokovat jeden projekt, který problematický není, protože byl předložen společně s projektem, který problematický je. Děkuji, pane předsedo. Plně schvaluji to, co bylo řečeno. Myslím si, že je potřeba velmi rychle reagovat. a následně potřebujeme mít nové postupy, protože nechceme něco zdržovat jenom proto, že existují problémy jinde. Chci zdůraznit komisi, že mně připadne trochu divné, že máme za sebou přeskum 30 žádostí a přitom jsme na konci roku, byl to těžký rok, rok krize, Zavíral se spousta provozů kvůli globalizaci a přitom jsme pouze využili minimální část prostředků plánovaných pro fond pro přizpůsobení se důsledkům globalizace, tak si říkám, jestli v informacích existují adekvátní informace o tom, že existuje takovýto fond a jak se k němu dá dostat. Berou to členské státy v úvahu, když se snaží vyřešit problémy v jednotlivých 27 zemích. Děkuji. Pan Beck má slovo. Děkuji. Myslím si, že tady existuje několik zásadních problémů. Jeden z nich je rozpočtový postup. Samozřejmě, že v praxi všechno by se mohlo dát rozdělit, tak aby výbor měl možnost vyhodnotit jednotlivé výhody či nevýhody konkrétních návrhů. Na druhou stranu je ale potřeba, abychom měli možnost srovnat několik návrhů a ne třeba jenom 30, ale eh, ne, ne jenom 3, ale třeba 30. Protože peníze, prostředky jsou omezeny a je potřeba, abychom měli možnost si to srovnat, protože jinak by se těžko dalo hlasovat podle merita věci. Na druhou stranu si ale musíme dát pozor. Zdá se, že nás zavalují návrhy a existuje tady zásadnější ekonomická otázka. Zdá se, že obě dvě strany zahrnujeme prostředky a že v podstatě ty firmy dostanou peníze zadarmo. Že dostanou peníze, když učiní původní investici a teď dost tím zaplatí dokonce, když se od někač stáhnou. A já si myslím, že to není úplně dobrý nápad, protože to jde proti hlavním zásadám kapitalismu a navíc to opravdu dává peníze zadarmo řadě firm, které potřebují mít pořádné prostředky na to, když určité aktivity převádějí jinam pokud Evropský parlament chce pomoci pracovníkům v konkrétních oblastech, tak potom ta pomoc by se neměla ani tak týkat toho, že odcházejí konkrétní podniky, ale měli bychom se zabývat dopady krize na jednotlivá území a podívat se na to, jak můžeme pomoci novým podnikům pracovat. Takže myslím, že je potřeba oddělit rozpočtové postupy a plánování. Tento aspekt se dá jednoduše vyřešit. Omezení prostředků, které v tuto chvíli existuje, a k tomu potřebujeme být schopni si srovnat tyto návrhy a nakonec si musíme položit zásadní otázku, proč vlastně bychom měli do těchto otázek vkládat tolik peněz? Děkuji. N. Jensen, prosím. Připojím se k těm, kteří říkají, že je potřeba, abychom se podívali na každou tuto žádost a vyhodnotili ji podle jejího obsahu. A aby bylo možné některé přijmout a jiné ne. A tím, že jich teď máme 30, tak si myslím, že se na druhou stranu dostáváme do fáze, kdy nejenom nutně kvůli tomu, že se pracovní místa převádějí do Číny, a o to vlastně původně šlo, že bychom měli dát určité kompenzace kvalifikovaným pracovníkům, aby dělali něco jiného, než to, co dělají teď. A že se můžeme nakonec dostat do situace, kdy bude vlastně otázkou náhody, jestli dostanete podporu nebo ne. A myslím si, že výbor pro zaměstnanost, by, minimálně tento výbor by se měl touto otázkou zabývat a možná i my. Jak se vlastně vytváří tento fond v situaci, kdy kvůli obecné hospodářské krizi přicházíme o pracovní místa? Podívejme se na to z nizozemského příkladu. Možná je to spíše domácí krize, než to, že by se pracovní místa přesouvala z Nizozemska. Tam, kde je krize, tak ta krize se nevyřeší přes noc. Dochází k deflaci aktiv v řadě zemí a situace se liší v jednotlivých zemích. Ale nešlo v tomto globalizačním fondu právě o to, že bychom měli využít této možnosti právě v chvíli, kdy probíhá hospodářská krize? toho starého typu v jakékoliv zemi. Pokud, pokud ano, tak se najednou můžeme dostat do situace, kdy v minulosti ty peníze nikdo nechtěl a teď těch peněz nebude dost. A potom se bude víceméně náhodou rozhodovat o tom, kdo je dostane. Ano, to je pravda, že za pár týdnů se můžeme dostat do situace, kdy v minulosti jsme, která budou úplně jiná než v minulosti. V minulosti jsme měli nedostatek zájemců, teď jich budeme mít najednou 30. Salvátor chtěl slovo. Pane předsedo, já si nemyslím, že otázka globalizačního fondu by vedla k narušení hospodářské soutěže. Tento fond se vytvářel ze začátku z jiných důvodů. A myslím si, že základní problém je, že se možná nepočítalo s tím, že eh, bude mít eh, zájem o jeho prostředky tolik firem. Na druhou stranu je ale vidět, že zjevně fond splňuje své uh, účely, s kterými byl ustanoven. A my musíme také si rozmyslet, jaká bude forma proto v rozpočtu a v novém finančním výhledu. Přizpůsobení ovšem nesmí znamenat, že Evropský sociální fond by potom byl prakticky vytlačen. Jde o něco jiného. Rozpočtový výbor si samozřejmě může tuto věc zvažovat, ale to není naším hlavním cílem. Musíme se zeptat, odkud pochází ty prostředky pro globalizační fond a k čemu povede ta reforma, kterou nutně potřebujeme pro rozpočet společenství a to též platí i pro vypracování finančního výhledu. Novým zájemcům můžeme ukazovat, že fond začíná pracovat klidnějším tempem. Generální ředitelství pro zaměstnanost zastupuje pan Jorenc. Prosím, máte slovo. Děkuji. Rád bych jenom reagoval na připomínky, které se týkaly EGF a nikoli rozpočtového postupu. Co se týče žádosti Volva, tak tam je pravda, že kromě těch 1500 pracovníků, kterým má být pomoženo během toho období financování, bylo propuštěno pracovníků daleko více. A důvodu je tady několik. Řada z těchto pracovníků odešla do předčasného důchodu anebo do řádného důchodu. Následně tedy se jich nebude týkat nic. Jenom tři tisíce lidí ve Švédsku se přihlásilo na úřad práce poté, co je propustili. A švédská vláda udělala přesně to, co po nich chtěla komise, a to, že vytvořila řádný rozpočet. Ne, že by řekla, máme tři tisíce lidí, všichni na to mají nárok a měli by dostat maximální podporu po dobu 20 měsíců. To neudělali a přitom mohli. A důvodem bylo, důvodem, proč jich bylo jenom 1500 pro tuto podporu z EGF, bylo přesně to, že v rámci švédského systému, který existuje, je možné pomoci řadě lidí, bez nějakých dalších snah navíc. Ale někteří z těchto pracujících prostě potřebují trošku víc pomoci, aby bylo možné je znova zařadit do pracovního procesu. A přesně v tom spočívá ten návrh. Navíc tady máme inovativní opatření. Týká se, nebo nazývá se generační změna a jde o to, aby mladí lidé dostali možnost coachingu v jiných firmách a nestratili kontakt na trh práce, který už mají. A co se týče lidí na dobu určitou, těch je zhruba 400, tak ti lidé, kteří, kterým neprodlouží pracovní dobu na dobu určitou a prostě jenom podle ustanovení smlouvy skončí tato smlouva, no tak to není považováno podle nařízení EGF za propuštění. Je to otázka definice. My jsme o tom hodně dlouho s parlamentem vyjednávali, ale prostě nepočítá, nepočítají se do těch, na které se vztahuje nařízení o EGF. Dá se jim pomoci strukturálními fondy nebo sociálním fondem nebo národním systémem, nikoli však tady. Co se týče financí, tak EGF je zjevně věc, o kterou je stále větší zájem, dostáváme stále více žádostí. Nové nařízení vstoupilo v platnost 1. května a následně od té doby jsme měli žádost o více prostředků na více pracujících a více individuálních případů než za celé dva a půl roky před tou změnou. Takže ta změna jasně tedy vedla k vyššímu využívání EGF. Nyní k minulému týdnu jsme dostali žádost o 153 milionů, nebo na 153 milionů euro a to je právě většinou od 1. května tohoto roku. Vidíte tedy, že dochází k zásadnímu navýšení činnosti. Navíc máme více než 30 případů, které řešíme, anebo se očekává, že se budou řešit během následujících pár měsíců. Takže tento výbor s tím určitě bude mít hodně práce. Nicméně, z EGF nedostane ani euro žádný podnik. Všechny tyto prostředky jdou na to, aby se propuštění zaměstnanci dostali zpátky na trh práce. Musíme se těmito případy zabývat tak, jak se objevují. Každý musíme hodnotit podle jeho vlastních zásluh. Umožníme vám ostatním výborům, abyste si srovnali tyto případy. Máme velmi podrobné informace k výroční zprávě a v každém případě jsem ochoten vysvětlit výboru a obecně parlamentu v každém případě, jaké výsledky máme v té, výroční, v té konečné zprávě, závěrečné zprávě. A na základě pár závěrečných zpráv, které jsme dostali, už teď můžeme říci, že EGF zdá se funguje a že je možné, aby tito propuštění pracovníci se vrátili na trh práce. Musím říci, že ve Francii a ve Finsku kde se začal EG využívat, jsme měli úspěch. A následně se analyzují výroční zprávy eh, z jiných případů, které už byly dořešeny. Takže tolik tedy ke konkrétním případům, které jsem měl. Děkuji. Pane zpravodaj, můžete prosím eh, uzavřít tuto diskusi? Děkuji, děkuji panu Jankcenovi za jeho informace. Pokud mohu ještě jednou srovnat stará a nová pravidla pro uvolňování prostředků z EGF, tak je to opravdu tak, že ty nové předpisy umožnily to, že například, když to, to, jestli to správně vidím, že například ten žádok z Belgie, o kterém jsme rozhodli pozitivně, či nár- ta žádost z Rakouska tě nizozemská vůbec mohly být předloženy, protože podle těch starých pravidlech by vůbec nebylo možné, aby si tyto země tímto způsobem o podporu požádali. Takže na tom dobře vidíme, že se nám podařilo do toho vložit novou dynamiku a jinak samozřejmě, co se týče toho všeobecného managementu globalizačního fondu, tak tam rozhodně budeme muset v budoucnosti přistoupit k tomu, o čem jsme již hovořili zde ve vývodu dříve, totiž k tomu, abychom tedy v budoucnosti přistoupili k jistým změnám. Děkuji kolegům, že i přes námitky pana Prezeho jsou proto, že chceme mít oddělenou prezentaci těch jednotlivých případů, protože když zde máme tu urychlenou dynamiku, tak jistě nechceme více byrokracie, ale zároveň neseme odpovědnost za to, že když zde máme celou řadu těch žádostů, žádostí, tak nechceme, aby jakýmsi způsobem proklouzli tím procesem žádosti, který bychom jinak vůbec chválit nechtěli. Jak zde již bylo řečeno, budeme se o tom budeme se tím muset zabývat v rámci příštího trialogu. Děkuji panu zpravodajovi. Mám pocit, že to není poprvé, kdy se setkáváme s těmito problémy v případě fondu EGF. Pan kolega Portaš již navrhl, abychom vypracovali zprávu z vlastního podnětu, která by se týkala tohoto fondu. Zde pak by mohlo dojít přeskoumání těch pravidel, podle kterého se prostředky uvolnějí a možná i k pozměnění těch pravidel. Stále nám zbývají zbývá asi 10 minut, ovšem naše řady prořídly a platí to zejména pro naše socialistické přátelé. Takže zde máme nebezpečí, že by liberálové, zelení a konzervatisté vědci, vynikající osobnosti zde představovali většinu. Jde o to, koho přesně do toho počítáme. Poměrově jsou rozhodně zastoupeni silněji, ale nemáme za žádné kvalitativní kvórum. Takže já proto navrhuji, abychom ukončili naši práci. Mnohokrát vám děkuji, velice intenzivně jsme diskutovali o všech problémech 16. 11 v 15 hodin máme další schůzi. Výjimečně pracujeme pouze půl dne, ale bude to velice intenzivní práce, protože budeme hovořit o různých věcech, o kterých jsme dnes hovořit nemohli a půjde také o dohodovací řízení.